Vážení kolegové, poprosím vás, abyste se usadili. It is with great pleasure. Je mi velkým potěšením, ale zároveň je to velice smutná záležitost, že tady vítám Lorda Jonathana, který přijal naše pozvání na dnešní rozlučkovou výměnu názorů vzhledem k rezignaci, kterou podal a které je nám velice líto. Litujeme okolností, za nichž eh, muselo k vaší rezignaci dojít, za nichž jste musel učinit toto obtížné rozhodnutí. Řekněme, že institucionálně, politicky i osobně nám bylo vždy velikým potěšením. Bylo to privilegium pro nás všechny s vámi spolupracovat. Budete nám chybět, bude nám chybět váš smysl pro humor, ale také váš zápal a velice konstruktivní a pozitivní vztah k Evropskému parlamentu a našemu výboru. Já myslím, že se nám společně dobře pracovalo. Vy jste se podílel na důležitých věcech a my doufáme, že v nich budeme pokračovat. Budeme pokračovat eh, v provádění některých projektů, které jsme společně definovali. Skutečně je velice smutný celý ten kontext, eh, k němuž eh, v rámci něhož k, k tomuto došlo. Ale každopádně děkujeme, že jste dnes dorazil a děkujeme za dvouletou spolupráci. Máte slovo, Jonathane. Well, Roberto, thank you and thank you all of you for um... Děkuji, Roberto, děkuji všem, kteří mě pozvali. Ehm, vy jste mi opravdu neulehčili, neusnadnili život eh, na samém začátku a nyní je to stejně obtížné pro mě odejít, ale rozhodně jsem si nechal záležet, abych se sem mezi vás dostavil a abych se s vámi přišel rozloučit. Už jsme urazili dlouhou cestu od mých prvních dvou návštěv zde, od mých dvou prvních interview. No a v jakémkoliv parlamentním systému je třeba se vzájemně dobře seznámit, získat si vzájemnou důvěru a i když jsme často či někdy měli e, názory opačné či rozhodně jiné. Podařilo se kde co zprovoznit lepší podmínky pro e, široce pojaté hospodářské systémy a i finanční stabilitu. Já jsem Robertovi za jeho vedení tohoto výboru nesmírně vděčný a to právě díky němu vzniklo ovzduší, které eh, prospělo oběma stranám. Podobně jako Roberto, mnozí, jak Bruselané, tak i Britové, jsme velice rozčarováni výsledky referenda. Rozhodně jsem si přál, aby dopadlo jinak jsem přesvědčen, že Británie má eh, a měla by eh, svou úlohu v budoucí eh, unii v tom tvaru, kde se chce mm, dosáhnout volného obchodu, co nejlepšího mm, režimu spolupráce, ale lidé rozhodli, vstupujeme do nové kapitoly vztahů britsko-unijních a já jsem se rozhodl, že jelikož nemohu předstírat, že k žádné signifikantní změně nedošlo, rozhodl jsem se složit svou funkci a tento týden končím. Nezávisle však na našich budoucích vztazích jsem přesvědčen, že i v tom mém relativně krátkém období jsme zvládli mnohé. Postavili jsme základy pro kapitálový volný trh a vlastně byl to parlament, kdo eh, tomu vdechl eh, ten směr eh, ten, ten tvar, snažili jsme se legislativu přizpůsobit, eh, tak, aby vše bylo jak bezpečné, tak i příznivé vůči růstu. A nyní s potěšením konstatuji, že díky našemu příkladu se o to snaží i jiné země na jiných kontinentech. Snažíme se rovněž budovat silnější bankovní unii. Služby musí být přizpůsobeny spotřebitelům a máme už zelenou knihu pro finanční služby. Jsem vděčný za veškerou podporu a rovněž musím říct, že mi pomohla i ta mm, výzva, to, že jste e, spochybňovali, analýzovali to, s čím jsem před vás předstupoval. Je to nezbytně nutné, chceme-li dospět k kvalitativní legislativě. Opouštím vás trochu dříve, než jsem si původně představoval. Mám obrovskou úctu vůči jak vašim odborným znalostem, schopnosti analýzy a doufám, že se vám povede dobře. Právě proto, že Velká Británie opouští EU, o to více je potřeba vašeho úsilí, vašich snah. Přeji vám mnoho úspěchu, mnoho zdaru a můj kolega Valdis Dombrovskis, který po mně převzal tu agendu, určitě eh, bude zdárně pokračovat. Já už budu neformálním způsobem sledovat eh, práci tohoto výboru, sice z druhého břehu kanálu La Manche, ale přeji vám hodně úspěchů. Vaše činnost má přímý dopad na prosperitu, pracovní místa, růst v Evropě. Opravdu vám přeji vše nejlepší. Thank you very much, Jonathan. Děkuji, Jonathan. Burkhardt? Děkuji. Pane komisaři, samozřejmě, že i já vám chci poděkovat za vaši návštěvu v našem výboře. Je to smutný den pro nás, pro všechny. Loučíme se s těžkým srdcem. My a to říkám jménem skupiny EPP, děkujeme za spolupráci a i spolupráci nikoli s naší frakcí pouze, ale i s celým výborem. Bylo to od vás velice čestné, že jste se rozhodl odstoupit. I zde jste podal důkaz, že jste pravý britský gentleman. gentleman. Z mého pohledu má význam i to, že ti, kteří rozhodně podporovali setrvání Velké Británie v Evropské unii, nyní eh, rezignují a odjíždějí z Bruselu a na druhé straně ti, kteří celou dobu prosazovali vystoupení Velké Británie, jsou zde a rozhodně chtějí se trvat zde až do konce svého volebního období. Vy, pane komisaři, váš odchod je obrovskou ztrátou. Vy jste byl velice odhodlaný, odhodlaný zastánce evropského projektu. A zároveň jste byl vždy přístupný argumentaci. Váš osobní styl, jak probírat pro a proti různých záležitostí, byl opravdovým kladem pro nás, pro všechny, rovněž i váš smysl pro humor a i vaše zásluhy pro EU. No a ještě kromě toho si dovolím poznamenat, že i já vás osobně mám rád. Perváš Beres. Pane komisaři, díky, že jste přijal naše pozvání, abyste se s námi rozloučil. protože pro tento výbor jste představoval klíčové portfolio a za celou skupinu SAD vám mohu říci, že někdy, když se díváme do hemicyklu, tak máme obavy eh, z toho, co vlastně vypovídají vaši spolupčané o, vaší, o vašem národu. A myslím, že Burkhard to řekl, vy jste skvělým zástupcem své země. Když došlo k našim prvním výměnám názorů, tak jsem vám sdělal, co si myslím o tom, že komisař, který není z eurozóny, má na starosti vnitřní trh. A vy jste nejen byl gentlemanem, ale také člověkem, který hraje fair play, zejména vůči členům eurozóny a pro nás to bylo velmi důležité. Ale vy nás opouštíte a když se opouští taková funkce, tak je důležité vlastně vydat svědectví. A vy jste zdědil odpovědnost vytvořit Unii kapitálových trhů a Jean-Claude Juncker si myslel, že to pomůže vaší zemi zůstat v Evropské unii, ale jako komisař jaké by byly ty dva nebo tři návrhy, které byste doporučil svému nástupci? Které by se měly tady prioritně zohlednit? Děkuji, Kay Swinburne. Thank you. Děkuji. Pane předsedo, skutečně je to pro nás smutný den a nejenom proto, že přicházíme o vás, ale také proto, že jste vlastně prvním komisařem za EKR vůbec a tak jsme na vás hrdí. Dodal jste důvěryhodnost celé naší politické skupině tady v Bruselu, ve Štrasburku a prokázal jste, že je možné fungovat věcně v politice, takže já vám Přeji vám i nám všem, aby náš odchod z Evropské unie byl pozitivní. Přeji vám hodně úspěchu. Děkuji, Silvi Gular. Pane komisaře, já pro vás dnes vystoupím v angličtině, což pro francouzsku není jen tak Chci vám poděkovat. se poděkovat celému vašemu eh, týmu. Jsem ráda, že tady i Matthew, protože jsme měli velice dobrý vztah nejenom s vámi, ale s celým vaším týmem. A druhá věc, asi si vzpomenete, že jsem byla zmíněna i v britském tisku jako hrozivá Sylvie Goulart, která trvala na vašem druhém slyšení. Ale já si myslím, že někdy je dobře vysoko nastavit laťku a pak jenom ti nejlepší samozřejmě tu laťku dokážou překonat, což jste prokázal. Takže děkuji za to, že jste vždy byl schopen přistoupit na ten nelehký vztah, který někde panuje mezi parlamentem a komisí. Děkuji vám za image, kterou jste eh, dal své zemi. Někde totiž lidé, kteří dělají ta správná rozhodnutí, těch je poměrně málo, ale je dobře, že pořád ještě existují a to je velice důležité. Takže děkuji nejenom za to, že odcházíte, protože my bychom byli bývali raději, kdybyste zůstal, ale také za to poselství, které jste zanechal. A poslední věc, já doufám, že zůstaneme v kontaktu a doufám, že zůstanete ambasadorem našeho světa, který podle mého názoru je atakován někdy z dobrých důvodů, ale někdy bezdůvodně, tak se pokuste v Londýně lidem vysvětlovat, že to, co si přejeme my, je konstruktivní vztah, který samozřejmě nebude lehký, protože všichni máme své vlastní zájmy a ty budou v sázce při našich vzájemných diskuzích, ale pokud britská vláda bude chtít využít skutečnosti, eh, že platí nadále smlouvy, tak eh, bych připomněla, že to nejdůležitější asi je, že musí přetrvávat eh, dobré vztahy. Pomožte nám tedy, abychom mohli my pomoci vám. Děkuji. Děkuji, Marisa Matias. Eh, thank you so much, Mr. Commissioner. Děkuji, pane komisaři. Já také budu hovořit anglicky. Byla jsem jednou z těch, kteří se snažili vaše jmenování zkomplikovat a Snažila jsem se komplikovat i vaši práci. A myslím si, že v posledních dvou letech jsem eh, zjistila, že nejste eh, cynický, eh, máte smysl pro humor a navzdory našim politickým rozdílům vám přeji mnoho štěstí. Ehm, Eh, občané Spojeného království se rozhodli opustit eh, Evropskou unii, eh, ale neopouštíte Evropu. Já vás vnímám jako evropského kolegu, máme společnou historii a budeme mít i společnou budoucnost. Já vám přeji vše nejlepší a samozřejmě politické rozdíly mezi námi existují, ale mm, je to smutné. Sengi Gold, Jonathane, vy jste to již uvedl a je to pravda. Nepřáli jsme si, abyste vstoupil do této funkce a teď, když odcházíte, tak se nepřejeme, abyste odešel. Taková je současná situace. Velmi mě rozesmutnil výsledek referenda a také mě rozesmutnil váš odchod, protože zkušenosti, které jsme s vámi osobně udělali, to je něco, co není v politice zcela běžné po té, co jsme vám eh, tady zkomplikovali váš začátek, tak jsem necítil, že byste chtěl eh, spustit nějakou odvetu. Komunikoval jste s námi, snažil jste se eh, reagovat na to, o čem jsme hovořili a když jste s tím souhlasil, tak se ty věci opravdu pohnuly ku předu, takže vy jste opravdu obstál ve snaze jednat ve veřejném zájmu, navzdory tomu, jaký byl začátek, takže to je opravdu vzácné a ukazuje ukazuje to eh, na kvalitu vaší osobnosti. A já mám hluboký respekt k vám a jsem velmi smutný, že odcházíte. A i ten způsob, kterým odcházíte, ten poukazuje na sílu vaší osobnosti. Myslím si, že můžeme udělat něco pro to, abychom vám to trochu vrátili. Eh, vaše myšlenka eh, kapitálové unie, to je dobrá věc, je to dobré pro eh, Evropu, nebylo by to dobré pro Británii, bylo by to dobré pro Evropu a naší zodpovědností je nyní zrealizovat tuto myšlenku a ta myšlenka, ta tady zůstane a já si myslím, že to je něco, co můžeme udělat společně a správně to nastavit tak, abychom měli integrovaný kapitálový trh trh a zároveň také finanční stabilitu. To je dobré eh, pro eh, naplnění našich společných cílů. A pokud budeme upřímní, tak to vyšle signál i těm občanům v Británii, kteří svou budoucnost vidí v Evropě. A pokud jde o budoucnost, tak souhlasím se Silví, musíme opravdu být silní, musíme být jednoznační, mít rovná pravidla a práva. Pokud chcete být členem společného trhu, musíte uplatňovat všechna pravidla, ale e, v duchu přátelství. Pokud tak učiníme, tak to vyšle signál našim přátelům ve Velké Británii. A proto, eh, Jonathane, ti děkuji. A to je vše, co k tomu mohu v tuto chvíli říci. Děkuji, pan Coburn. Uh, uh, Zdá se, že jste populární mezi kolegy z Evropy, ale nejste populární v britské veřejnosti, která se rozhodla jít ku předu jinak. Já nebudu vyjadřovat svůj, eh, svou lítost, ale UKIP a další lidé, kteří jsou proti Evropské unii, kteří jsou zde v parlamentu, zajistí, abychom měli dobrý vztah s evropskými kapitálovými trhy. A já sám jsem obchodoval v City, podobně jako pan Farář, vím, jak to funguje. Takže uděláme maximum pro to, abychom dostali dobrou dohodu a Evropa měla také dobrou dohodu a abychom z toho vyšli jako dobří přátelé. Ale britská veřejnost eh, se rozhodla demokraticky a, a tak to prostě je. Takže přeju všechno dobré ve vaší příští práci, ať je jakákoliv. Děkuji, pane předsedo. Eh, lorde Hille, Velice vám děkujeme za to, že jste dnes přišel do našeho výboru. Na počátku vašeho funkčního období jste uvedl, že nejste expertem na regulaci finančních trhů, ale máte dobrý eh, cit pro to, aby se to regulovalo méně lépe a tento pragmatismus nám bude v budoucnosti chybět. Vaše odvaha neregulovat eh, nebo nechtít eh, uspůsobit každý detail ve smyslu lepší regulace, regulaci zjednodušit, aniž by komplexnost a rozmanitost eh, finančních služeb byla eh, opomenuta. Vy jste v minulých letech spolupracoval na nové regulační agentuře, která by stabilizovala trhy, aby se rekapitalizovaly banky a aby se opět vytvořila důvěra. Ehm, měl jste dobré myšlenky a vaše snaha diferencovaně hodnotit riziko obchodních úvěrů ve smyslu financování Bazily 2, eh, to byl dobrý přístup, byste se o to velmi zasazoval a to je velmi dobré pro vytvoření investic a je to nesmírně důležité pro malé a střední podniky. Také e, úprava povinnosti e, oznamovat ze strany bank a to, že se musí zohlednit různé obchodní modely nebo v oblasti e, řízení aktiv, jste neustále upozorňoval na to, že je tam příliš mnoho pravidel, které je těžké všechny dodržovat. Váš pragmatismus a váš obrovský přehled nám bude chybět Ehm, děkujeme vám za vaši aktivitu. Nina. No nejlepší. Thank you, Chair, and, uh... Děkuji. Lorde Hille, sám jste už eh, poznamenal, jak eh, tvrdý byl váš začátek zde. A pak jste řekl, že bude parlamentu k dispozici na úvod a opravdu tento slib jste dodržel. Byl jste k nám k dispozici, mohli jsme se na vás obracet. Já si na ta slyšení ještě vzpomínám. No a mnozí e, spochybňovali, ať už vaši způsobilost pro tu funkci, a skutečnost, že pocházíte ze Spojeného království pro toto portfolio, ale vy jste za poslední dva roky dokázal tu evropskou vizi, že ji máte, že jste věrohodný, že jste schopen se pustit i do problematiky CMU. No a tím, že jste zasel um, takto um, to um, je společného trhu, tak jste dokázal, že se Evropa dokáže i těmi bouřlivými eh, časy nějakým způsobem dobrat eh, lepší spolupráce. My jsme dnes hlasovali o eh, kapitálové unii a je to obrovský milník. Práce zdaleka není dokončena, ale já Rovněž k tomu mohu pouze říci, že lituji, že právě vy odcházíte. Máme před sebou ještě dlouhou cestu, například snižovat roztříštěnost, ale eh, bude-li nakonec eh, kapitálová unie plně funkční, tak na tom budete mít svůj podíl i vy. A doufám, že eh, váš následovník, který po vás převzal toto portfolio bude pokračovat stejným způsobem. Přeji vám v soukromém i profesním životě mnoho úspěchů. Ashley Fox. Děkuji, Ashley Fox. Thank you, President. Uh... Děkuji, pane předsedo Lorde Hille jménem delegace konzervativců. Děkuji za to, jak jste posloužil Evropské unii. Velice eh, dobře jste reprezentoval jak vaši stranu, tak i Spojené království. Je nám velice líto, že odcházíte. To chci, abyste zaznělo naplno. Jonathane? Děkuji. Panu Koubornovi chci poděkovat na samém začátku, protože právě když už jsem natahoval Moldánky a ta pověsná britsk, ten pověstný britský klid a rozvaha už u mě začínali se trochu tříštit, tak přišel a řekl mi pan Coburn, co a jak. A to já nepotřebuji, aby mě někdo přednášel, jak britský lid rozhodl, ani nepotřebuji, aby mi někdo připomínal, že je třeba respektovat vůli britského lidu, protože to vím a podle toho se i chovám. Konstruktivní vztahy, o nichž hovořila paní Gular, ty budeme potřebovat a dovolím si k tomu poznámku konstruktivní vztahy se, myslím, budují spíše, e, nasloucháme-li si vzájemně, než abychom se poučovali nebo spochybňovali kapitálové trhy. Ano, pustili jsme se do toho a už e, po dlouhých přípravách e, je něco, co se dá prohlubovat a zdokonalovat. Je třeba se toho držet. Důležité je, aby si někdo nemyslel, že odchod Velké Británie z EU oslabuje potřebu kapitálových trhů a jejich sjednocení. Je tomu právě naopak. Je třeba pokračovat v tomto úsilí a díky tomu, že jsme k tomu přistoupili právě tak, postupně máme akční plán, máme harmonogram, dokážeme si do budoucna představit, jak mají vypadat ty kroky od letoška až do roku 2018. Tedy mé poselství jak kolegovi Valdesovi, tak i odpověď na otázku paní Beres, jak by vypadaly mé priority, které bych Valdisovi doporučil, tak první věc je, teď už to má na starosti on a není dobré někomu zasahovat do něčeho, co mu předáváme. Ale bylo by to, pokračujte v tom, pokračujte v úsilí. Některé záležitosti, o které jsem měl eminentní zájem, totiž finanční služby z pohledu spotřebitele, tak tam se musíme vrátit k koncepci konkrétních výhod pro řadového občana. Často na půdě tohoto výboru se zabýváme finančními službami spíše z institucionálního pohledu, z pohledu poskytovatelů, ale je důležité, aby i občan cítil, že ty služby budou konkurenčnější, levnější, bude mít výběr z více možností a i to by mělo být mm, něco, čím se budeme zabývat. A třetí přání, mohli si dovolit, je, aby e, ta práce e, ke které mě ještě vybídl Berghard e, ve smyslu konkrétních eh, předloh, na nichž můžeme stavět nějaké koncepce. Je nikoli pouze udržet finanční stabilitu, podívat se na proporcionalitu a nastolit růst, eh, podívat se na evropský bankovní sektor v, z pohledu mezinárodních smluv a zároveň takto pokračovat i v ostatních eh, legislativních oblastech v Evropě a případně i jinde ve světě takto bych eh, to, vám to rád eh, doporučil, či eh, bych si přála, abyste právě takto směřovali svou pozornost. No a pokud někdo náhodou bude mít zájem navštívit Londýn, ono je to hezké město, tak budu rád, když se budu s vámi moci sejít. Děkuji všem. Thank you, Jonathan. Děkuji, Jonathane. Myslím, že toto bylo tedy naše rozloučení. A nikoliv jenom formální, skutečně si ceníme vaší práce a kdybych tomu mohl něco doplnit, navážu na to, co řekl Sven. Co já jsem oceňoval, je úcta, kterou jste projevoval vůči Evropskému parlamentu, protože byly tady určité epizody, nebudu je připomínat, kdy jsme si mohli odzkoušet náš vzájemný vztah a já jsem byl překvapen tím, že při řadě citlivých záležitostí jste projevil vůči parlamentu hlubokou institucionální úctu, což není úplně časté mezi evropskými institucemi, takže zřejmě jste ze země, která zakládala parlamentní demokracii, tak to ve vás zůstalo. A je to úžasné, že jste projevil takovou úctu k parlamentní demokracii také na evropské úrovni. Já bych řekl, že to je velice důležité institucionální dědictví, které po vás zůstává společně s vynikající odvedenou prací. Tak ještě jednou vám děkuji a přeji vám hodně štěstí. argument, the one or the other is constitutionally correct, mm. but that is national law. Thank you very much, uh, colleagues. Uh, Děkuji vám, kolegové. Budeme pokračovat dál. Zahájíme bod číslo 12. Veřejné slyšení s Elke König. Vítejte ve výboru Ekon. Jak víte, LK König zde zastupuje SRB, jednotný výbor pro řešení problémů a jejich výročnou, výroční zprávu za rok 2015, která byla právě zveřejněna. My víme, že rok 2015 byl velice zásadním počátečním rokem fungování SRB. A tak doufám, že paní předsedkyně König se teď s námi podělí eh, o své názory na rok 2015 a také první polovinu roku 2016 eh, a případně vyhlídky do budoucna, pokud jde o SRB. Po úvodním vystoupení eh, proběhne tradiční rozprava, pět minut na odpověď a otázku. Máte slovo. Děkuji vám, pane předsedo, vážení poslanci Evropského parlamentu. Jsem velice ráda, že mohu před vámi dnes vystoupit a předložit vám naši výroční zprávu za roku 2015. Je to už třetí slyšení od založení SRB. Kromě toho jsme měli ještě další možnosti se s vámi sejít a Hned na začátku bych ráda řekla, že se vždy cením pozvání do Evropského parlamentu, protože vy jste orgánem, který nás kontroluje a proto jednáme samozřejmě vůči parlamentu naprosto transparentně. Zaměřím se na tři témata, jak už řekl pan předseda na to, co se nám především podařilo v roce 2015, teď už to vypadá jako dávná minulost. Také se podíváme na současné činnosti, kterým se věnujeme v roce 2016 a maličko nahlédneme do budoucna do roku 2017. Pojďme tedy rovnou k věci co se nám podařilo v roce 2015. Loňský rok byl vlastně počátkem SRB, byl to takový rok eh, přerodu, který byl charakterizován vznikem rezolučního rámce, vznikly návrhy rezolučních plánů, došlo k budování kapacit, také k náboru talentovaných pracovníků a zde bych připomněla, že náš výbor začal fungovat vlastně takto pouze 1. Eh, března a děkujeme komisi za svěřené úkoly a za možnost eh, začít s náborem pracovníků. Pokud jde o naše priority do roku 2015, tento plán priorit se nám podařilo naplnit eh, ve všech oblastech, což nebylo až tak obtížné, protože jsme vlastně eh, vše teprve formalizovali. Pokud jde o naše činnosti, tak ve spolupráci s národními orgány pro řešení problému jsme připravili návrh plánu eh, pro řešení problémů verze číslo 1. Eh, připravili jsme eh, plán pro krizové řízení a začali jsme pracovat na průběžných rezolučních plánech roce 2015 eh, jsme fungovali pouze v oblasti plánování řešení problému a teprve na konci roku jsme byli schopni se chopit eh, plné odpovědnosti, tak jak nám byla svěřena. Většina naší práce probíhala v úzké spolupráci s členy, kteří zastupují národní rezoluční orgány. Spolupracovali jsme s ECB a Evropskou komisí. Pokud jde o dohody s dalšími institucemi, tak první dohoda, kterou jsme uzavřeli, byla dohoda s Evropským parlamentem. A následně, ale až s určitým odstupem, jsme uzavřeli s Evropskou centrální bankou memorandum o porozumění, které jsme podepsali v prosinci 2015. Zároveň jsme pracovali na dohodách o spolupráci s národními rezolučními orgány a ty jsme dokončili na začátku tohoto měsíce. Nyní se věnujeme dohodě s Evropskou komisí. Tato dohoda ovšem není dohodou kterou nutně potřebujeme. Spíše si v ní chceme stanovit pravidla pro vztah eh, obou dvou institucí, abychom měli eh, jasný společný jednací řád. Začali jsme také vést eh, dialog s odvětvím, kterým hlavním činnostem se věnujeme v letošním roce. My jsme Vytvářeli SRB v velice krátkém období, takže ještě stále probíhá nábor pracovníků a teprve před dvěma měsíci jsme se také nastěhovali do konečného sídla. Všechny vás eh, zvu k nám na návštěvu, možná ne všichni naraz byste měli chodit, protože to tam máme trochu těsné. A teď eh, k samotné naší práci a náplni. Neměli jsme ještě prvního klienta, což neznamená, že pouze čekáme s, s rukama v klíně, pasivně, jak řekl Lord eh, Hill. Neznamená to, že když klient nedorazil teď, nedorazí velice brzy. Každopádně nečekáme nečinně, plánujeme a provádíme řadu činností, především přípravné povahy. Jsme organizací, která hledí do budoucna, soustředí se na plánování řešení problému. Řešíme otázky finanční stability, odstraňujeme překážky pro řešení problémů a hlavními cíly pro rok 2016, to asi nepřekvapí, je dosáhnout eh, plně naplánované kapacity, rezoluční kapacity a vytvoření interních rezolučních týmů pro všechny velké banky, Doufáme, že budeme mít asi 70 rezolučních plánů a zhruba 30 přechodných plánů zpracovaných do konce letošního roku. Rezoluční plánování ovšem také znamená, že se stanovíme minimální eh, požadavky na odpovědnost a kapitál a to se v podstatě omezuje na MREL. MREL je tedy naším hlavním nástrojem pro řešení problémů bank. Je důležité, aby banky měly dostatečnou absorpční kapacitu pro absorpci ztrát, aby mohly ochránit své kriticky důležité ekonomické funkce. Vedeme a zahájili jsme v lednu dialog o naší politice MREL a musím říci, že schválení delegovaného nařízení o MRL Evropskou komisí nijak náš přístup nezměnilo, takže naše současná politika ohledně MRL prá tak, že požadavky MRL určitě budou nastavovány pro jednotlivé banky podle jejich systémové role pro každou instituci zvlášť. Nicméně MREL eh, bude nejméně 8%, ale může to být i více. To bude tedy výše, kterou budeme považovat požadovat pro eh, největší banky v Unii, ale samozřejmě to nebude platit plošně. V roce 2016 SRB eh, stanovovala MREL na konsolidované úrovni, úrovni pro bankovní skupiny a MREL pro konkrétní instituce a také jsme rozhodovali o kvalitě, což znamená podřízenost ano či ne, ale nejenom to, a také jsme se věnovali lokaci. To znamená, podle toho jsme stanovovali MREL pro eh, rok 2016. Ačkoliv ta práce ještě nekončí a na evropské úrovni budeme muset eh, MRL dále stanovovat. Eh, budeme muset se začít věnovat také TELAC, eh, to bude potřeba začít implementovat v Evropě a tady naše politika od začátku je taková, že chceme převzít hlavní rysy TELAC při stanovování orientačních cílů MREL pro rok 2016 platí to pro G, SIPS, ale nejenom to. protože je potřeba zvažovat banky celkově systémově. Takže máme nastaven eh, takto pracovní eh, program, řešíme také odstraňování překážek pro rezoluci, pro řešení problémů. Kromě toho jsou tady další ehm, záležitosti jako simulace krizí, simulace krizových situací, abychom se lépe připravili. Navazujeme na rozhodnutí Ekofenu z roku 2015. K tomu vás mohu informovat eh, o tom, že prozatím jsme z 19 dosáhli 12 dohod eh, o úvěrové facilitě. Zbývající na těch teprve pracujeme z, ve dvou či třech případech už víme, že z politických důvodů bude eh, ta práce trvat trochu déle. Takže to si myslím, že se nám docela podařilo. Pokud jde o fond eh, SRF, tak eh, my jsme vynaložili mnoho úsilí v roce 2015 i 16 na ex ante příspěvky. V lednu jsme schromáždili 4,3 miliardy z ex ante příspěvku eh, pro rok 2015 a v roce 2016 jsme schromáždili na konci minulého měsíce 6,4 miliardy, tedy celkově 10,7 miliard eh, máme v našem fondu k dispozici a pracujeme na tom, abychom teď mohli vypracovat investiční politiku a vše, co s tím souvisí. Takže na závěr chci říci, že si stanovujeme také priority do roku 2017. V podstatě zůstávají ty stejné plánování, rezoluční plánování, jenom eh, jít do větší hloubky a podrobností, odstraňování překážek, dolaďování a upřesňování kalkulací MREL. Kromě toho zároveň chceme začít s interním benchmarkingem. To bereme velice vážně, protože je důležité, abychom v bankovní unii byli konzistentní, tedy abychom zajistili, že ta rozhodnutí, která teď činíme tady a nyní, eh, budou v souladu s těmi dalšími. A určitě budeme muset věnovat eh, určité prostředky další, té druhé straně, to znamená méně významným institucím, kde mají hlavně slovo národní orgány, ale přesto i my chceme zajistit, aby panovala i v této oblasti určitá konzistence. A v neposlední řadě se věnujeme fondu SRF, kde budeme muset zlepšit proces příspěvku z výběru příspěvků ex ante, aby to bylo zautomatizované a budeme muset také implementovat investiční strategii. Toto vše se projeví v našem pracovním programu do roku 2017, který si budeme schvalovat v listopadu. A pak samozřejmě ho budeme předkládat také parlamentu. Na tomto bych uzavřela své vystoupení. Opravdu si myslím, že eh, máme dobře postavené rezoluční plány, že doufejme, bude případu, kdy budeme muset problémy řešit méně než v minulosti a pevně doufám, že se nám podaří také usnadnit eh, či otevřít cestu pro eh, řešení problémů soukromými eh, prostředky. Toto vše by nám mělo pomoci posílit finanční stabilitu. A v neposlední řadě bych chtěla poděkovat Výboru pro hospodářské záležitosti Eh, za to, jak jste se věnovali bankovní unii v roce 2015 ve své zprávě, kde jste eh, správně požádali komisi, aby eh, zjistila, zda SRB má dostatečné nástroje pro včasnou intervenci, zda má dostatek zdrojů. A to je určitě oblast, které bychom se společně měli pozorně věnovat. Takže děkuji za iniciativu, kterou se, které se váš výbor chopil. To je ode mě vše. Omlouvám se, že jsem mluvila takto dlouho. Very much, uh, to Elke König. Děkuji, Elke König. A jako první má slovo Borkhard Balc. Děkuji, pane předsedo, paní König. Děkuji za to, že jste dnes dorazila do našeho výboru a podala nám vaše informace. Mám dvě stručné otázky, eh, které už tady byly nastíněny ale možná, že by bylo možné o tom pohovořit podrobněji. Uh, um, Úřad pro rezoluci teď stanovuje eh, cíle pro MRIS a mě by zajímalo, jak chcete zajistit, že banky tady budou mít těch minimálně 8% MRE. A na to navazuje druhá věc. Komise pracuje na revizi MRE a na provádění e, doporučení PILAK. A mě by zajímalo, jaké vidíte možnosti přistupovat k tomu podle e, vážení rizika a podle celkových e, závazků, podle tedy příslušných indikátorů. To jsou dvě otázky, ale mám ještě čas, takže ještě položím jednu otázku, kterou jsem uvedl již neoficiálně. Eh, stanovení eh, pořadí závazků. Zajímalo by mě, zda souhlasíte s tím, eh, že potřebujeme jednotný evropský přístup k této otázce, abychom měli transparentní bail-in a abychom zajistili, že žádný věřitel na konci eh, se nedostane do horší pozice než jiní. Co říkáte ke stanovenému pořadí závazku? Pokusím se odpovědět okamžitě. Pokud je o Emerald, tak máte pravdu. My jsme uvedli, že teď stanovujeme cíle eh, pro skupinu a eh, uvedeme eh, indikativní cíle pro rok 2016. Je to určitá cesta. Budeme v každém případě, budeme muset být velmi na vědomí to, že jsou tady různé banky, ale není důvod, abychom se na tu cestu nepustili již v tuto chvíli. Takže tady se trochu vrátím eh, k eh, k tomu, co jste říkali vy ve vaší výroční zprávě. Zároveň eh, je potřeba uvědomit si, že naše nástroje v nařízení tedy by měly opravdu tedy to, jak je to tam napsáno, tak eh, tam jsou dva extrémy a já si myslím, že tady bychom možná eh, ten mechanismus pro zásahy mohli eh, trochu rozpracovat. Buď tedy tam nalezneme řešení, anebo je požádáme, aby to přeorganizovali a aby se to vešlo do stávajícího MRL. Další argument by byl, jak zajistit, že budeme mít jasný nástroj eh, k dosažení eh, to MRL, tak jak si to potřebujeme, jak je to potřeba. Zatím eh, tady není příliš velká ochota se pohnout, ale je to zatím pouze začátek. Pokud jde o TLAC versus MRL, tak já eh, jsem plně přesvědčena, že systém, eh, který vychází z aktiv eh, a toho rizikového vážení, tak tak tam je potřeba mít opatření i tedy plné zodpovědnosti závazků, že něco takového by mohlo fungovat, banky řídí eh, své aktivity eh, a většinou vychází právě z aktiv, eh, kde se váží rizika, takže když se ty dvě věci do, skombinují, tak to má smysl. A my jsme vždy říkali, že by bylo užitečné kdybychom tady měli stejné měřítko, tak abychom mohli ty systémy srovnávat. Jsou tady další věci, jako například otázka, jaké by mělo být eh, zaměření eh, nebo působnost TLAC a podobných nástrojů, to ještě musíme zvážit, ale v každém případě by nebylo dobré, kdybychom eh, TLAC implementovali do MREL a eh, kdybychom to změnili na mm, to vážené riziko a další věci, tak by to mohlo možná tu situaci trochu eh, ulehčit. Hmm. Poslední otázka, eh, to pořadí těch závazků. My jsme vždy říkali, že bychom ocenili v této věci evropské řešení. Musíme si uvědomit, že v tuto chvíli existují eh, různá řešení, pokud jde o mm, to pořadí. A my eh, musíme v tuto chvíli vycházet z různých národních pravidel. To nám eh, situaci neusnadňuje, není to transparentní a není to jasné ani pro eh, investory pokud tedy budeme usilovat o evropské řešení, tak tady jsou potom různá pravidla. Jedno bylo implementováno ve vašem členském státě a to je řešení, které Eh, stanovuje to pořadí eh, tak, že podřazené jsou eh, senior bonds a pak tady jsou jiná řešení, kde se hovoří o tom, že by se to dělalo postupněji, že by to bylo více odstupňováno. Možná, že by to dospělo ke stejnému cíli, ale trvalo by to déle. Takže teď to musíme zvážit. Pokud jde o nás, tak my bychom raději to viděli to evropské řešení. Thank you. Děkuji. Permanche Beres. Děkuji. Vy jste zmínila nástup fondu a naznačila jste, že tento nástup, náběh nebyl dokonalý, protože jste zmínila myšlenku, že by bylo třeba spustit automatické mechanismy. Můžete to trošku rozvést, jak ty prostředky docházejí a z jakých důvodů chcete přejít na automatický systém. Na konci vašeho vystoupení jste nás trošku navnadila. Zmínila jste investiční strategii. Můžete i to trochu rozvést, protože svým způsobem tato strategie pro nás může být eh, zajímavá. Máte cíle v oblasti stability, a záruk a to se týká dostupnosti těchto prostředků, ale vzhledem k tomu, že jsou to prostředky k dispozici na evropské úrovni, tak eh, si myslíme, že tato investiční strategie by měla být užitečná pro evropskou ekonomiku a pro strategii, kterou chceme vytvářet. Tady jak sloučit tyto dva cíle, pokud to lze. A třetí věc, to se týká backstopu. Vy jste o tom mluvila ve své zprávě a místo předseda Dombrovsky, když jsme ho poslouchali minulý týden v rámci slyšení, aby převzal eh, portfolio Jonathana Hilla, řekl, že odborná práce bude spuštěna o tom, jak vytvořit tuto pojistku backstop. Tedy do jaké míry to považujete za naléhavé postupovat tedy v této věci? Možná zopakuji, co jsem řekla u té automatizace fondu. Příspěvky do fondu jsou poměrně složité výpočty. Jsou tu parametry, které jsou citlivé na riziko a které nebyly všechny uplatněny, protože zatím nemáme data. A když jsem hovořila o automatizaci, aby ten systém byl zdravý, tak to je na záno na eh, IT systém. Zatím tam máme Excelové eh, tedy rozvahy a to je jediný komentář, který, který k tomu mohu říci. A chceme eh, vlastně, aby 3700 bank platilo do systému, což je poměrně velká zátěž. Pokud je investiční strategie, mohu říci, že to bude velmi nudná strategie, protože jsme vázáni aktiv přenesené v pravomoci, které nám ukládají eh, investovat velmi bezpečně a mít dostatek likvidity. Což prozatím eh, znamená, že dosahování nulového úroku je opravdovou výzvou zatím čelíme negativním úrokům u fondu. Úplně jiná debata je debata o tom, jak v rámci případu řešení problému fond byl využíván. A tady je možnost zcela evidentně poskytnout záruky a využívat fond, ale to je věc, na které ještě pracujeme teď na jednotlivých scénářích. A když zmiňuji investiční strategii, tak je to za předpokladu, že ty prostředky máme ve fondu a mohou být investovány rozumným způsobem. A čelíme problémům jako ostatní ponechat prostředky v nominální hodnotě samo o sobě výzvu. Ano, pojistka, backstop, o tom jste o tom jsme hovořili v naší výroční zprávě, jsme připraveni zahájit technické práce na pojistce, ale samozřejmě eh, máme eh, práci zaměřenou na ty nástroje pro uvěrování a věříme, že ve velké většině případů to bude hotovo do léta nebo nejpozději na začátku podzimu you, Martin Messerschmidt. Děkuji, Morten Messerschmidt. Děkuji. Já mám dvě otázky. První, doufám, bude snadná, totiž váš rozpočet. Vítáme už ty údaje, o níž hovoříme. 6,7 milionů těch alokovaných výdajů bylo, eh, je zde na studie a na konzultanty vyhrazeno. To by mě zajímalo, jaký typ studií jste zadali, eh, na co ty peníze směřují a k jakému účelu mají ty studie posloužit. A pak eh, trochu dále do hloubky, týlak a jeho provádění. Jak všichni víme, FSB, která se snaží dospět ke globálním standardům utilaku, které víceméně jsou totožné s MRLem a týkají se ale pouze těch systémově důležitých bank GSIB. Týlak už se začal provádět do komunitární legislativy a mě by zajímalo, jak si představujete, že Týlak bude implementován z pohledu právního nástroje, zda to bude e, podléhat CRR, BRD, nebo jak k tomu chcete přistoupit? Z pohledu například e, právní odpovědnosti, e, čitelnosti, zda to bude řízeno spravedlivými podmínkami pro hospodářskou soutěž, nebo jak? Děkuji. U toho rozpočtu tady vám nejsem schopna vše z těch 6-7 milionů eh, rozpoložkovat, ale většina těch peněz proudila na naše informační technologie, tak, aby vše fungovalo, neza, netýkalo se to eh, toho mm, meritum naší činnosti ani konkrétních studií. Doufám, že to stačí. U Tilaku a um, Emrelu. Tam jsou rozdíly, ale i paralely. Správně jste poukázal, že návrh týkající se Tilaku je, pochází z mandátu FSB a snaží se zaměřit na ty banky, které jsou globálně systémově významné. V bankovní unii je jich 8 a jinak je jich něco přes 20. My už celou dobu tvrdíme, že z našeho pohledu není logická potřeba. No a Emerald ten se týká všech bank. Tedy koncepce stejného standardu pro všechny banky, té bychom do té bychom neměli zasahovat. Jinak máme osm těch velkých svalnatců a ten devátý už spadá pod něco jiného, ale možná, že to bude zrovna v tom členském státě, případně z pohledu EU, stejně systémově významná banka jako těch osm. Takže tady jsme důsledně tvrdili, že z našeho pohledu z pohledu řešení problému bank. Tvrdíme, že ať už se jedná o velkou banku, tak by měly všechny banky být podřízeny stejným pravditům. A jinak, když se ptáte, zda se bude jednat o CR nebo BRD, tak ono je to vlastně jedno z pohledu toho dospět do cíle, naplnit eh, ten úmysl solidních standardů MRL, které ale pokryjí i kritéria TILACO. Pokud bychom se snažili přecházet úplně na nové území, tak tady celá egoisticky řekl, že my jsme orgánem pro řešení problémů bank. My to vidíme jako naš zásadní nástroj. A to navazuje na otázku Burkharda Balce Týlak už je k e, dispozici, no a můžeme žartovat, i když je to pravda. Když už chcete řešit problémy bank e, a banka ještě stále ještě žije, tak k dispozici tento nástroj nebude. Tedy my se snažíme spíše to nastavit tak, abychom měli dluhy, které mohou být klidně e, řešeny z pohledu bail-in a další věc je ještě vše kalibrovat z pohledu eh, časového, abychom neměli ten lavinový efekt. Například, aby všechny obligace nedosahovaly splatnosti ve stejném momentě a tak dále. Doufám, že vaše obavy jsem tímto rozptýlila. Děkuji, Ramon Tremoza. Prezidente. Děkuji, pane předsedo. Paní Kénik, eh, dobré odpoledne. Já mám dvě otázky a ty se týkají italských bank a proto budu hovořit anglicky. Bohužel moje Němčina zatím ještě není až tak kvalitní. Ale myslím, že se mi snažíte zalíbit, říká paní Königová. V posledních týdnech roste nutnost rekapitalizace v italském bankovním systému, ale jsem znepokojen prohlášeními italské vlády, eh, která říká, že si nepřeje aplikovat eh, PRRD a že je připravena zachránit banky veřejnými penězi bez eh, sanace z vnitřních zdrojů, bez bailinu, což vyvolává otázku, k čemu je evropská legislativa, když ji potom, když se to nehodí, nikdo nedodržuje. Takže moje první otázka, co si myslíte o italském postoji k bailinu a co si myslíte, že budou následky pro bankovní unii, pokud Itálie nebude aplikovat BRRD a Itálie se pokusí zachránit své banky z veřejných peněz. Děkuji. Děkuji za tuto uh, otázku, také odpovím anglicky. Nebudu se vyjadřovat k tomu, co italská vláda uvedla, protože tady se musím spolehat pouze na zprávy z tisku, ale mně osobně je jasné, že BRD a jednotný mechanismus řešení eh, problémů SRM to jsou pevné nástroje, které jsme si mezinárodně dohodli a ponechávají určitý manévrovací prostor a rovněž nabízejí určitá řešení. Eh, ku příkladu, když eh, jde o otázky preventivní rekapitalizace v rámci pravidel. Zároveň jsme se ale všichni dohodli na tom, že bail-in a nikoli bail-out, eh, to je dnešní systém a nikdo se proti tomu nějak nepostavil. A myslím si, že musíme mít na paměti také to, že v některých případech, a neomezuje se to pouze na Itálii, mohou vznikat přechodné záležitosti a to byl vždy můj názor, že pokud je chcete řešit, tak eh, je samozřejmě možné říkat, že investoři si toho nebyli eh, vědomi, že se pohybujeme v rámci MIFIDu, ale toto není téma potom pro BRD, protože v BRD je jasně řečeno, že musí dojít ke sdílení břemene a že sdílení břemene se řídí hierarchii eh, investorů, to znamená nejprve kapitál, pak podřízené um, uh, podíly a tak dále. Děkuji, já vás mohu Eh, já vám mohu dát prohlášení italské vlády, pokud si přejete, ale skutečně z toho vyplývá, že nehodlá vláda aplikovat plně eh, stanovená pravidla. Fabio De Masi, vítejte, paní Kenik. Když jste eh, hovořila o klientech, tak se mi to velice dobře, tak se mi to líbilo. Zákazník je náš pán. Náš zákazník je náš pán a doufám, že ve své práci se tím budete i řídit, že instituce jako Deutsche Bank, kterou si úřady zrovna, eh, na kterou poukázali jako systémové nebezpečí, se nestane vaším klientem hovoříte o MRLu a rovněž o e, tom pákovém poměru e, celkových aktiv, tak tam už k tomu vlastně nemusím nic dodávat. Spíš mě jde nyní o situaci v Itálii. Nebudu komentovat stanovisko italské vlády, ale pokud Monte de Pasky e, v těch zátěžových zkouškách selže, tak bude podle vašeho výkladu to znamenat, že eh, obezřetnostní rekapitalizace nepřipadá v úvahu a jak se to bude týkat malých vkladatelů, totiž v Itálii máme situaci takovou, že jim byly navídnuty obligace či určité cené papíry, o nich se tvrdí, že jsou stejně cené jako hotovost či jako vklad, ale uh, jakým způsobem by něco takového v praxi na ní dopadlo. A poslední otázka. Když hovoříme o přispění eh, vašeho úřadu k vyjasnění situace, byla byste schopna eh, ohledně příspěvku nám podat přehled, jak ty příspěvky se utváří, kdo přispěl v jaké výši. V Německu jsme byli velice překvapení výsledky, když jsme zjistili, že velké instituce neplatili poměrně ke své velikosti z různých metodických důvodů, jak se to propočítávalo a my bychom rádi měli přehled. Já začnu tou poslední otázkou. My jsme na své webové stránky, ale tady souhlasím s tím, že možná to všichni neviděli. Není to vaše vina, protože naše webová stránka podle kdo hledá, ten najde. Information. Takže skutečně, tam, když hledáte ty informace o transparentnosti a tak dále, není to snadné. Takže za přečtení to ale určitě eh, stojí a já vám, když tak eh, poskytnu tu prezentaci, nechám ji třeba tady u sekretariátu, abyste ji nemuseli na, webové, na webových stránkách eh, hledat. Ale ta otázka, co když instituce nesplní standard, bude platit základní scénář, bude za takové situace mít nárok na preventivní rekapitalizaci, Legislativa tady nehovoří o otázce základní scénář či něco jiného. Hovoří o tom, zda je instituce solventní či nikoliv. Takže zda je to funkční instituce, solventní instituce a v takovém případě eh, je preventivní rekapitalizace možná. Když se podíváme na jeden konkrétní případ, kdy to bylo aplikováno, to bylo v Řecku, tak eh, padlo rozhodnutí, že pokud se lžou v rámci takzvaného základního scénáře, tak je potřeba to financovat eh, ze soukromých zdrojů. A teprve následně bude k dispozici preventivní rekapitalizace. Ale třeba si jasně uvědomit, eh, jaká je role eh, dozorového orgánu v této věci. Jenom její úlohou jenom to stanovit, zda je instituce solventní či nikoliv. Eh, zbytek už je otázka eh, procedur státní pomoci, protože preventivní rekapitalizace to je vlastně druh státní pomoci, takže tady platí pravidla pro státní pomoc. Další vaše otázka která se netýká pouze jednoho jediného členského státu, dochází k tomu i jinde. Pokud tedy máte investory, kteří se domnívají, že mají ochráněné, zajištěné své eh, vklady, ale přitom investují do podřízených dluhopisů a pak dojde k selhání. Zda je to selhání dozorového orgánu. Já si myslím, že MIFID poskytuje pouze dozor nad eh, trhem, spíše než, že by to byl přímo dozor bankovní. To je také se třeba uvědomit. Navíc některým eh, prodejům došlo ještě předtím, než eh, začal fungovat bankovní dozor, tak jak ho máme k dispozici dnes. Děkuji. Nyní Zangy Gold. Grazie. Děkuji, pane předsedo. Mám tři otázky. První, co jste mluv... říkala o MRLu, že by to nemělo být méně než 8% pro ty celosvětové systémové instituce. Je to v souladu s tím, co jste uváděla dříve, s přihlednutím k tomu, že máme vlastně seznam, který přesahuje tyto instituce. A příspěvky do fondu. Tady jsem si se zájmem přečetl vaše tiskové prohlášení s odpovědí, že 10 miliard bylo vybráno, blahopřejeme. Chtěl bych vědět, zda veškerá právní infrastruktura fondu už eh, funguje a zda nám můžete plně informovat o stavu po jednotlivých státech. Víte, že naše skupina má ráda informace podle jednotlivých eh, zemí. A stav tedy právní infrastruktury a nad rámec toho, no, co se ptal Fabio De Masi, můžete nám také poskytnout rozpis podle státu, kdo splatil svůj příspěvek do fondu podle velikosti a kdo měl námitky na, vůči platbám. A Jaké právní námitky jste obdrželi? Já bych měl velký zájem o tyto námitky právě. A během našeho posledního slyšení jste nám slíbila eh, seznam omezení a potíží, pokud jde o kapacitu řešit eh, krizové situace. A neschopnost tedy eh, poskytnout bail je také takovou překážkou. Kdy dostaneme seznam právě těchto překážek, pokud jde o nemožnost poskytnout eh, pomoc a řešit krizovou situaci? Děkuji. Svene, děkuji i vám. Emrel, pokud jste to pochopil tak, že jsem vymezila těch 8%, na ty největší systémové banky, tak jsem to asi špatně vyjádřila. Když jsem o tom hovořila, tak jsem chtěla říci, že ty největší banky v bankovní unii, a to se dá lehce přeložit do ty banky, které tvoří základní skupinu bank, kterými se zabýváme. A pro ty malé přezraniční banky to asi platit nebude, ale chci jenom vysvětlit Fond pro jednotné řešení krizových situací, nejsem si jist, co máte na, nejsem si jistý, jak rozumět právní infrastruktuře. My jsme shromáždili příspěvky do fondu za rok 2016 od všech bank ve všech členských státech. To znamená, že nikdo neřekl, děkuji, do toho nechci jít. A my jsme nevybrali fond jednotného řešení krizových situací od všech členských států za rok 2015, protože ve čtyřech členských státech v roce 2015 existovaly případy řešení krizových situací a fond byl čerpán podle vnitrostátních předpisů pro řešení krizových situací. Takže my stále řešíme jednu situaci a ve, v ostatních případech bylo zřejmé, že podmínky způsobilosti pro čerpání z fondu byly splněny. Snad jsem zde nehovořila v hádankách. Jde tedy o propojení těch národních eh, příspěvků a řešení starších záležitostí. Čtyři země by měly být eh, zde zmíněny. Já jsem chtěl vyzvat jenom k doplnění vaší zprávy právě tyto informace. Část těchto informací je již eh, v prezentaci a vůbec to nesouvisí eh, s postupnou mutualizací. Jedna ze zemí byla Itálie, druhá země Portugalsko. Ty měly případy řešení krizových situací, takže fond na rok 2015 a příspěvky byly užité právě na, na to. To jsem chtěla říci. A když hovoříte o právních námitkách, to, čemu čelíme a to, co se nyní rozmáhá kvůli případům z roku 2015, které jsou řešeny členskými státy, tak to je řada bank eh, pochybnila příspěvky z roku 2015 vůči národním úřadům. A my jsme poskytli pojistky, kdy v případě soudního rozhodnutí vlastně jim vracíme prostředky, či ty už jsou převedeny k nám a nyní čelíme celé řadě soudních sporů k příspěvkům na rok 2016, ale předpokládám, že to je běžná záležitost a my se na to připravujeme. Týká se to částečně i transparentnosti a v řadě případů banky se budou snažit spochybnit eh, příspěvky na rok 2016. Eh, seznám omezení a vidím, že tady je jasný, jasný, jasná časová linie, ale pokud prokážete trpělivost u prvního kola těch řešení krizových situací, tak eh, na konci roku připravím určité plány a slibuji vám obsáhlou zprávu, kde budou definovány překážky řešení krizových situací a bude to také vstaženo k času v ose. Děkuji Marko Valli. Děkuji, pane předsedo. Několik stručných otázek. V současnosti jsem trošku smutný, že jsme svědky neúspěchu dvou prvních pilířů bankovní unie. Ti, kteří eh, připravili toto nařízení, se, se vlastně zabývali důsledky nedošlo k vyvážení rizika ve finančním systému, ale spíše se zabýváme uvěrováním. A nyní zde máme hodnocení bank, které eh, kde nedojde k řešení, protože nepostěné ty banky, které představují systémové riziko a my vlastně stěžujeme život středatelům. A ECB sama tvrdí, že politicky to nebude schudné, pravidla nebudou naplnitelná. Přesto, co nám říká paní předsedkyně, protože podle různých ohlasů eh, z Koloáru, tak uplatnit bail-in u Montepasky di Siena, to znamená eh, vytěsnit 1,5 miliardy špatných dluhů. A to by vyslalo eh, řetězovou reakci do celé Evropské unie, protože by systém nefungoval a došlo by k nestabilitě. Proto žádáme veřejný zásah, že? Tak to je. A představili jsme celou řadu hypotéz. Bail-in by zamezil veškerému, veškerým formám bailoutu, ale bailout je jediná situace, která je možná, protože jsme neodělili bankovní činnosti a bankovní riziko nebylo vyváženo a spíše jsme naslouchali bankovní lobby a ne tolik zdravému rozumu. Takže ve světle těchto skutečností můžete potvrdit možnost eh, řešení krizových situací eh, eh, v italských bankovních institucí a z odpovědnosti, která se na to váže, protože banky nejsou dost transparentní, ne, neznáme mimo rozvahové aktivity, deriváty, riziko, které je vypočteno na základě interních modelů, které jsou složité a nesrovnatelné. A nakonec budeme svědky bailoutu, abychom zamezili významné politické krizi a dopadům protože v těchto případech ta pravidla musí být vážena. A některá pravidla jsou úplně hloupá a vyvolají politické potíže. Děkuji. I think I cannot... Myslím si, že nemohu potvrdit, že ve specifických případech bailout proběhne eh, v srovnání s bailinem. Já si myslím, že tady máme velmi jednoznačná a provedla BRD eh, se stará o bail-in a sdílení břemene předtím, než je možné použít, a tam je to těch 8% sdílení břemene, tedy předtím, než je možné využít jednotný fond pro řešení krizí jako nástroj eh, pro um, strategii řešení krize. Toto bylo záměrné nebo uvážené politické řešení a my eh, tady máme tento systém a Eh, než se dostanete do toho systému, tak jsou situace, kde budete muset kompenzovat z úplně jiných důvodů eh, některé investory, protože eh, tam proto budou tedy důvody, ale to budou úplně jiné důvody, je to úplně jiná hra. A tady se vrátím k tomu, co jsem již řekla. My banky považujeme za naše klienty, ale Eh, ne abychom k ním zacházeli, s nimi zacházeli velmi pěkně, ale eh, my eh, zkrátka nechceme vypadat jako ti, kdo plánují nebo řídí jejich krásný pohřeb. Naopak chceme využít naše nástroje, abychom tomu pohřbu zabránili. My všichni si uvědomujeme, že je důležitá finanční stabilita, ale zároveň um, Neřekla bych, eh, že bailout se mi líbí jako koncept. To by pro mě vyvolalo otázku, jestli je to důležité pro veřejnost a, eh, a, a, eh, a takže bylo by snad lepší rizika přenést na daňové poplatníky nebo na střadatele na koho by měla být ta rizika v takovém případě přenesena. Já si myslím, že jsem byla jas, jas, že jsem se vyjadřila jasná. Bail-in je něco, na čem se uh, politicky dohodli a bailout a to druhé to není součást právního rámce. Eh, viděl jsem, že tady je určité zmatění, pokud jde o bail-in jako nástroj řešení kriz a eh, preventivní rekapitalizace solventních bank je nástroj, který poskytuje BRRD e a tam eh, platí jiná pravidla a, a to je podle tedy sdělení z roku 2014. To bychom si měli vyjasnit, abychom ty věci nezaměňovali. ENF, e máte řečníka Barbara Kapel? Děkuji, pane předsedo. Eh, děkuji eh, paní eh, doktorko Koenig za představení výroční zprávy SRB a nastínění vašich priorit. Mám dvě otázky k MREL, minimálním požadavkům pro vlastní prostředky a způsobilé závazky a potom MREL v kontextu vašeho pracovního programu komise hm, předložila aktuální návrh, kde má dva ustanovení, které vypustila které jsou důležité pro eh, právě ty minimální požadavky na eh, způsobilé závazky a pravidla pro bail-in. Je to vypuštění testu při eh, úpravě rekapitalizační částky směrem dolů a potom referenční hodnota pro instituty relevantní pro systém a potom je tam také ta přechodná lhůta, která byla vypuštěna. A pokud jde o tu diskuzi e, k Itálii, tak by to mohlo vyvolat, že relevantní instituce e, těch nebudou muset splnit tu hranici 8% a proto se táží, jak hodnotíte tento návrh komise a jak hodnotíte tyto e, škrty nebo vypuštění změny eh, v souvislosti s budoucími pravidly eh, bailinu. Eh, TILAC a MREL Eh, byly naplánovány tyto dva nástroje. Je to také požadavek ke dvacítky, ty dva pilíře, týlak 16 až 20 eh, těch vážených aktiv a kapitálové požadavky, které jsou dvojnásobkem požadavků je 2. A týlak má platit pro eh, relevantní instituce, pro systém, ale v podstatě by to mohlo být tak, že v průběhu let hodnocení ratingových agentur vyvolá určitý tlak, aby to platilo i pro další banky, menší banky. A můj dotaz, můžete vyloučit, že TILAK nebude používán na banky nerelevantní pro systém? A za druhé, jak eh, váš úřad nastaví týlak, aby tady byla co nejlepší kompatibilita eh, s rámcem řešení eh, krizí na národní úrovni? tak jednak k pracovnímu programu pro MRL. Už jsem hovořila o aktech přenesené pravomoci Evropské komise v úvodním vystoupení a říkala jsem, že nevidíme potřebu měři, měnit politiku MRL. A tím jsem měla na mysli eh, z, škrty eh, ze strany komise, ať už by šlo o to vyškrtnutí těch 8% eh, nebo to pravidlo několika měsíců, tak nám byla tato čísla explicitně vysvětlena mm, eh, právními důvody. V každodenní práci jsme si to stanovili tak, že 8% je pro nás referenční hodnota a tak jsem vlastně reagovala i panu Gigoldovi. Těch 8% to je minimální bail-in předtím, než vznikne nárok na mm, přístup k prostředkům. A to je vlastně v souladu s tím, co se děje mezinárodně při implementaci té LAK. Toto je vše logické a legitimně není možné očekávat bank, od banky, že změní svou strukturu financování během dní či několika týdnů, takže jsme nikdy nechtěli eh, využívat eh, jako SRB čtyři roky, protože si myslíme, že není potřeba čekat roky. Pokud je potřeba provést větší náhrady, tak možná je období 3 až 4 roky opravdu potřeba, aby banka dokázala dosáhnout MREL, ale pak už má také jasně stanovenou cestu, ví, eh, kam musí dojít. Takže my nejsme nuceni svou politiku v této oblasti nijak měnit a bylo by přehánění, kdybychom řekli, že dochází v našem programu k změně. Pokud jde o implementaci MRL a TILAC, snad jsem to řekla předtím jasně, standardy TELAC, byť jsou závazné k implementaci pro GSIPS, tak je to vlastně jenom pro těch osm institucí v eurozóně. Ale říkali jsme, že prvky týlek jsou základní eh, prvky, které by banka měla mít, pokud eh, by měla být vhodná k, k řešení svých problémů. Jediná věc, eh, kterou nelze provádět bez právní změny, jsou minimální požadavky pro MREL, protože MREL není nastaven jako základní požadavek BRD. Takže když srovnáte standardy TILEK a MREL, tak toto by byla ta jediná věc, která by si žádala právní změnu při implementaci. Všechny další aspekty, ať už jde o kompetitivní argumenty nebo argumenty vhodnosti k řešení problému, cíle půjde nad G-SIPS. Thank you, Pablo Zalba. Pablo Zalba, děkuji. Děkuji vám, pane předsedo. Můj první eh, dojem z, ze směrnice BRD je takový, že existují přeci jenom ještě některé otazníky. Někteří dokonce říkají, že Důvěryhodnost eh, bankovní unie může být eh, snížena právě eh, v souvislosti s směrnicí BRRD. Nevím, jestli s tím souhlasíte. Každopádně by mě zajímalo, co bychom měli udělat pro to, aby ta situace, v níž se v tuto chvíli ocitáme, kterou prožíváme v těchto týdnech, aby se znovu neopakovala. That's a bold question. Eh, tak eh, to je zajímavá otázka. Já to nevidím jako otázku důvěryhodnosti mm, eh, bankovní unie. Nemyslím si, že je spochybňována či omezována. Vždy tady je někdo, kdo bude tvrdit, že máme zahodit pravidla. Pro mě je to tak, že se soustředím na svou oblast, na rezoluční rámec. Rezoluční rámec schválil Evropský parlament, ten ho tím spustil, je to dobrý, pevný rámec. A tento rámec, a to jsem vždy říkala jasně, musí být také doprovázen další prací a dalšími úvahami eh, ohledně zajištění vkladu, protože ne všechny členské státy implementovaly směrnici o zajištění vkladu stejným způsobem. A dále musí být tento rámec doprovázen a doplněn také prací členských eh, států na úpadkovém řízení, protože eh, řešení problémů vždy souvisí úzce i s problematikou insolvence. Takže jedna z věcí, kterou teď musíme řešit, je nastavení efektivního účinného systému eh, pro úpadkové řízení, to je podmínka sine qua non. A myslím, že to je jasné i tady v parlamentu zaznělo jasně, že musíme řešit eh, veškeré neefektivnosti, které přetrvávají v insolvenčním systému v členských eh, státech i v té neharmonizované části práva. Děkuji. Kostas Mavridis, prosím. Děkuji, pane předsedo. Já bych vás chtěl, eh, paní předsedkyně, vřele přivítat v našem výboru a mám tři stručné otázky. Za prvé, vy jste říkala úvodem, že jste institucí, která hledí do budoucna, takže se zeptám právě na budoucnost. Ale začnu v minulosti. V roce 2013 proběhl první bail-in v, v Evropské unii, a to v eurozóně. Bylo to v případě Kypru, kdy tisíce lidí přišli o své peníze, drželi dluhopisy, další cené papíry, ale byly tam i vkladatele systémové banky. Všichni vkladatelé přišli o své vklady nad 100 tisíc eur. A v loňském roce, a to byl jiný eh, případ, eh, to byli drobní středatelé v Itálii, kdy byli opět eh, tisíce lidí, kteří eh, přišli o své peníze, které měli uloženy v dluhopisech. A opět to byli drobní investoři. Plánujete nějaké kroky, abyste více ochránili podobné eh, retailové, drobné středatele a investory? A druhá otázka, excesivní nadměrná expozice rizika, vůči riziku v podobě dluhopisů představuje riziko, které je inherentní systému vlastní. A tak se chci zeptat, zda máte nějaké plány do budoucna, jak toto riziko ošetřit. A poslední otázka, ta se týká MREL. A už končím, pane předsedo. Když se podíváme na grafy, tak eh, vidíme, že kdybychom měli systém eh, záruky vkladů, tak by došlo k snížení při vypočtu MREL. A tak se chci zeptat, nebyli bychom na tom lépe, kdybychom měli systém záruky vkladů už dnes, anebo naopak bychom na tom dnes byli hůře? Děkuji. Let me try to answer the question. Pokusím se odpovědět. Druhá otázka je poměrně snadná, totiž není záležitosti SRB rozhodovat o pravidlech ta rizika, které může eh, zatěžovat státní dluh. Eh, pokud u aktiv nehovoříme o rizicích, tak i rizika týkající se státních obligací by měla být řešena úpravou, právní úkradou a regulačními orgány. Pak druhá otázka, ta se týkala bail-inu. Téma pojistek či ochrany malých drobných středatelů, investoři, investorů, abychom zajistili, že i retailoví investoři by si stoprocentně uvědomovali rizika. To se týká tržní regulace, tedy proto hovořím o MIFID a MR. My zde máme svou úlohu při MRLu, řešení problému banka a s vědomím, že se jedná o hlavně eh, střadatele s nezaručenými vklady a i drobní střadatele, kteří na tom trpí, takže my se sice bankám o tom zmíníme a budeme i MRL koncipovat tak, abychom pokryli i tu oblast pohledu bank, ale tady mohu pouze mm, opakovat po panu Galtierim, že my nemáme ani nástroje, ani právo, pravomoci, oddělovat od sebe či kategorizovat různé typy investorů, a různé typy právní odpovědnosti. Pak druhá otázka. Zda DGS by znamenalo, že se vše změní z pohledu pravidel hry. Snad ano, ale trochu jinak. Dá se v zásadě pracovat s představou, že malé a střední banky, tedy hlavně eh, klasické banky pro vkladatele, pokud eh, selžou, pokud budou v likvidaci, tak právě DGS se musí snažit zachránit eh, prostředky pro vkladatele a ostatní prostředky pak se budou týkat insolvenčního řízení. SRB máte k dispozici, aby řešilo problémy velkých finančních institucí, které mají systémový vliv na členské státy, případně na celou Evropskou unii a e, jsou propojené. Tedy tam je mnoho pojistek a v těchto případech se domnívám, že e, konzistentním způsobem koncipovaný MREL a rovněž existence příslušného rezervního záložního fondu budou znamenat, že VGS nebude muset být spuštěn. Děkuji. Vedeme neustále eh, tu diskusi, kde je ta linie, již eh, bychom měli uplatnit a oddělit jedno od druhého. Borhout Belc. Já už jsem v prvním kole se ozval, takže nyní už pouze velice stručná otázečka. A totiž je to eminentní téma pro naši politickou skupinu. Uh, protože je navíc i aktuální a doufám, že i vaše zkušenosti jako předsedkyně SRB bych si vážil. Otázka je snadná. Jak je možné v EU zajistit, aby opatření v bankovním odvětví k rekapitalizaci bank konec konců vždy byla nastavována a i e, uplatňována z principu rovnosti všech finančních e, institucí mezi sebou. Takže to je jasná otázka, očekávám jasnou odpověď. My jako SRB e, máme povinnost a vnímáme tu povinnost, a já už jsem to uváděla při odpovědi u benchmarkingu, zachovávat konsistentní přístup a sice žádný případ není vždy úplně totožný jako nějaký jiný, principy a zásady eh, budou však stejné a já doufám, že nebudeme muset k benchmarkingu přistupovat příliš často, ale ať už se jedná o plánování, řešení problému bank, nebo o samotné řešení problému banky. Já rozhodně doufám, že nikdy nebudeme nachytáni na tom, že bychom s bankou A zacházeli jinak než s bankou B. Eh, eh, eh, máme tlumočníky. Neuvědomila jsem si, že mluvím německy, ale to vůbec nevadilo. Paní Delvo, děkuji paní Königová, že jste zde mezi námi a děkuji za takto důkladné odpovědi a dokonce i já jim rozumím, jsem tedy velice vděčná. Nechci opakovat otázky, na něž už jsem odpovědi uslyšela. Dovolím si následovnou. Zajímají mě vztahy mezi vaší institucí a národními protějšky, tedy národními ústavy pro řešení problému bank obtížně si dokážu představit, jak to bude do budoucna fungovat a zajímal by mě váš názor a jak vnímáte ty nejdůležitější výzvy, nejproblematičtější záležitosti. A ještě se chci ujistit, že jsem správně pochopila vaše slova týkající se toho, že je třeba ještě zapracovat v členských státech, aby doplnili určité, určitá pravidla či zákony v oblasti Eh, likvidace bank, eh, insolventních postupů a tak dále, ty prevenční záležitosti. Začnu vaší první otázkou. Národní orgány pro řešení problému bank velice úzce spolupracují s naším SRB. Máme i společné semináře, kde propracováváme politiky, které budou harmonizované a pak se scházíme i jakoby plenárně a tam rozhodujeme o všem včetně našeho rozpočtu a navíc ještě spolupracujeme i v rámci takzvaných interních týmů pro řešení problému bank. Buďme však realisty. V některých členských státech už takovéto orgány existují 4-5 let. V jiných členských státech vznikly až na samém konci loňského roku. Takže když jsem obdržela e-mail z jednoho členského státu, kteří o 100% zvýšili počet zaměstnanců, v praxi to ale znamenalo z jednoho na dva tedy v některých členských státech stále ještě zápasí s navyšováním zaměstnanců, s ustanovením eh, své aktivity, Přesto s nimi spolupracujeme a neporadili bychom si bez nich, protože v určitých eh, bodech jsme závislí na tom, aby vše eh, bylo nastaveno tak, že to bude ladit s tím, co existuje legislativně v členských státech a tam potřebujeme od nich odezvu. Další věc, pokračující práce v Bruselu, například týkající se eh, stanoveného pořadí závazků a tak dále. Na druhé straně, kdykoliv hovoříme o e, zákonech týkajících se úpadkového práva, to jsou evropské záležitosti. My bychom si velice přáli, aby existoval e, komunitární e, zákon týkající se úpadkového řízení evropský, na evropské úrovni. Bohužel zatím není dost politické vůle. Na druhé straně je to úkol pro členské státy poradit si s tím, mít jasné postupy. V některých členských státech to jde rychleji, v jiných to trvá dlouhé eh, roky, aby eh, se zmocnili těch kolaterálů. Ehm, v některých členských státech jsou ty postupy tak těžkopádné, tak zlouhavé, že v podstatě řešení problému bank je takovou už poslední možnosti, k níž se, níž se všichni snaží vyhnout. Děkuji, říká předseda, velice zajímavé výměna názoru, rovněž eh, zajímavé poznatky týkající se toho nového rámce pro řešení problému bank. Tam je celá řada různých ustanovení a záležitost přechodného období. Například eh, Eh, to, že byly eh, cené papíry eh, prodávány, obchodávány nesprávně, případně otázky bail-inu, kde dochází k určitému efektu retroaktivity, ten problém je třeba vzít na vědomí. A existují nástroje, musíme mít, pokud nejsou, každopádně je třeba se tím zabývat. Děkujeme vám srdečně v našem dialogu samozřejmě budeme pokračovat, přináší velice bohaté výsledky a těšíme se na další slyšení na příště. Dear colleagues, I ask you to take seat. Tak vážení kolegové, chtěl bych tady vřele přivítat eh, slovenského eh, ministra financí Petra Kažimíra, předsedu Rady ECOFIN, který eh, přijal naše pozvání, aby nám představil priority slovenského předsednictví v oblasti Eh, tedy působnosti našeho výboru. A my jsme již zahájili dialog k těmto priorit, k prioritám, které sdílím a také velmi oceňuji ducha dobré spolupráce s panem ministrem Kažimírem a se slovenským předsednictvím. Dnešní výměna názorů zahrnuje vedle celé řady důležitých složek eh, které budeme řešit. Zítra začneme uh, trialog o fondu uh, měnového trhu a uh, také ekonomický dialog v rámci ekonomického řízení. A já také vím, že slovenské předsednictví je velmi angažováno um, v rámci uh, řízení ekonomické a měnové unie, eh, růst, investice a tak dále. Takže máme mnoho eh, důležitých témat k diskuzi, takže vám bez prodlení předávám slovo. Děkuji, pane předsedo. Vážení poslanci, eh, členové výboru EKON, dámy a pánové, Dobré odpoledne. Jsem velmi eh, vděčný za to, že mohu být eh, mezi vámi na vašem výboru na historicky prvním slyšení slovenského předsednictví v rámci Rady ECOFIN a v mém dnešním, dnešním vystoupení budu hovořit o ekonomických, finančních a fiskálních prioritách slovenského předsednictví. Budu hovořit o stavu eurozóny eh, a Evropské unie, zejména ve světle referenda Spojeného království a nastíní to, jak my vnímáme e, situaci v Evropské unii a kam se má ubírat. A potom budu samozřejmě také odpovídat na otázky s pravděpodobným e, odchodem jednoho člena naší rodiny se dostáváme na neprobádanou půdu. E, zatím ještě nikdy nebylo tak nezbytné, abychom byli jednotní. Spolupráce mezi evropskými institucemi a členskými zeměmi je nesmírně důležitá z prostého důvodu eh, a slovenské předsednictví eh, udělá vše, co bude v jeho silách v rámci tedy ECOFIN a také ve spolupráci s tímto výborem. Eh, nyní tedy, eh, jak vidíme situaci ve světle Brexitu, výsledek referenda ve Spojeném království byl a je eh, pro nás velmi smutný. Všichni z nás jsme samozřejmě právem velmi obezřetní, protože tato situace je velmi nejistá, ale zároveň já nevnímám žádný důvod propadat panice. Důvod je prostý. Evropa zůstává nejlepší alternativou pro nás, pro všechny a já jsem si tím naprosto jist. Eh, referendum ve Spojeném království nám připomíná, připomíná Evropské unii, že Evropská unie není něco, co můžeme považovat za samozřejmé. Musíme na ní pracovat a musíme ji vylepšovat. Pokud jde eh, o výhody evropského projektu, a těch je opravdu mnoha, jsou velmi významné, tak je musíme vysvětlovat našim občanům a to eh, jednodušším, lidštějším způsobem a musíme tak činit častěji. Velká Británie a nyní celá Evropa eh, nyní eh, se snaží nalézt způsob, jak nebo tvrdým způsobem jsou poučeni, jak eh, drahý politicky, ekonomicky a sociálně může být odchod z Evropské unie. Eh, a my teď doufáme, že se neprojeví obdobné tendence v jiných členských zemích. Potřebujeme eh, moudrou integraci pro lepší Evropu. A já to opakuji, protože je to podstatné Eh, nepotřebujeme méně nebo více Evropy, ale potřebujeme lepší Evropu. Co to tedy vlastně znamená? Eh, v Evropě potřebujeme národní řešení eh, tam, kde národní řešení přináší lepší výsledky a potřebujeme evropská řešení tam, kde Evropa může ty úkoly splnit lépe než jednotlivé členské státy sami pokud jde o ekonomické, fiskální a finanční záležitosti, tak tam eh, je místo pro obojí. Členské státy eh, dlouho eh, využívaly výhody jednotného trhu a jednotné měny a tyto výhody jim umožňovaly, aby zapomněli na to, jak důležité je plnit národní úkoly, to znamená fiskální a strukturální reformy, mít zdravé veřejné finance, pružné produkty a pracovní trhy. To vše jsou věci, které potřebujeme bez ohledu na to, co se děje v Evropě. To je něco, kde Brusel za nás naši práci neodvede. My, národní politici, musíme eh, tuto práci eh, odvést na domácí scéně a potřebujeme tady národní řešení. Zároveň jsou tady systemické slabiny v architektuře Evropské unie, a to zejména v eurozóně. A to nelze vyřešit fiskálními a strukturálními reformami eh, pouze. Ehm, Evropská unie a eurozóna jsou integrovanými strukturami eh, s velkým stupněm provázanosti a naše ekonomiky eh, reagují různě na různé stimuly a proto potřebujeme eh, společné evropské řešení, pokud jde o zajištění makroekonomické stability, ekonomické a měnové unie. A to je právě má vize pro moudřejší a silnější EMU. Potřebujeme dělat eh, určitý tou část práce na národní úrovni a potom potřebujeme určité centralizované nástroje. Eh, někteří s tím nesouhlasí, nechtějí to slyšet, jiní si myslí, že to je dobrý koncept, ale eh, není správně načasování. Ale my bychom neměli vyčkávat příliš dlouho. Pokud jde o fiskální pravidla, tak vidíme, že důvěra ve stabilitu a růst oslabila v posledních letech kvůli eh, implementaci. Implementace nebyla dostatečná. V některých případech se mě a instituce, analytici, všichni se divili nebo si říkali, co se děje s fiskálními pravidly. A já si nemyslím, že toto je chyba komise. Eh, ono je obtížné provádět pravidla, která nejsou zdaleka dokonalá. Fiskální pravidla existují eh, pro fiskální stabilitu a v minulosti nebyly nastaveny na to, aby eh, tento účel plnili eh, kdykoliv. Takže eh, ta pravidla nemají smysl, my je potřebujeme upravit tak, aby byly moudřejší a aby byly nastaveny na různé ekonomické podmínky aby, pod, aby přinašely pobídky pro investice a strukturální reformy. Ale uh, jsou tady uh, další důvody, proč pravidla by měla být různě uplatňována uh, pro různé země, ale uh, já s tím nesouhlasím. Pravidla musí být stejná pro všechny. Uh, strukturální reformy jsou zatím nedostatečné, to všichni víme, dokument, doporučení pro jednotlivé země musí být lépe prováděna a možná, že tady bychom mohli využívat centralizované fiskální nástroje, protože ehm, tady e, nestačí pouze EMU, e, tady je potřeba poskytnout e, pobídky pro členské státy, aby posílili implementaci svých fiskálních a strukturálních opatření. Eh, když členské státy se vzdají své měnové autonomie a omezí svou fiskální autonomii, tak budou potřebovat centrální nástroje, aby tím nahradili ztrátu těchto národních makroekonomických nástrojů. A eh, je tady samozřejmě ECB, ale eh, sama na to nestačí. Je to pro ní obtížné, protože členské státy jsou v různých fázích ekonomického cyklu a proto EMU potřebuje fiskální kapacitu. My se snažíme rozpoutat tuto důležitou diskuzi, ne proto, abychom předjímali výsledek. Víme, že komise chce eh, zveřejnit bílou knihu o dlouhodobých návrzích, jak prohlí, prohloubit EMU na jaře roku 2017. Eh, já vím, že to hm, působí jako teorie, alespoň pro někoho, ale um, z historie víme, že měnové unie dlouhodobě nepřežijí, pokud se nepodaří vytvořit takovéto fiskální nástroje. A v Evropě nemůžeme zopakovat takovou chybu, protože pokud by EMU um, se rozpadla, tak by to vedlo i k rozpadu Evropské unie. Tím jsem si jist a to nemůžeme riskovat. Samozřejmě EMU eh, e a Evropská unie to není pouze fiskální kapacita nebo fiskální a strukturální reformy. Bankovní unie je jedním z nejdůležitějších projektů z posledních pěti let a my si musíme uvědomit, eh, že eh, obrovský pokrok tady již probíhá. A pak je tam velmi eh, složitá eh, věc EDIS a tady vítáme to, co provedlo, odvedlo nizozemské předsednictví, eh, protože to usnadňuje naši práci. My se zaměříme na technická jednání k EDIS a také na opatření ke snižování rizika, která předložíme nebo která budou předložena během našeho předsednictví to bude velký kus práce a není to pouze na nás, ale e, my e, budeme povzbuzovat členské státy, aby dospěli ke kompromisu. Uděláme vše, co bude v našich silách, abychom tuto věc posunuli dál. Pokud jde o plány na e, snížení rizika, Tady to závisí na zavedení TELAC a, a také požadavku MREL, revizi CRRR, CR, e e, CRD a rámce a důležitý je také backstop backstop eh, fondu pro řešení eh, krizových situací. Eh, tady chceme plně transponovat BRRD ve všech členských státech a myslím si, že potom by technická, tedy pak, že technická jednání o backstopu by mohla také začít. A zároveň musíme diskutovat také o sdílení rizika, snižování rizika, to je jediná cesta vpřed a Evropský parlament by zde měl sehrávat důležitou úlohu. Pokud jde o unii kapitálových trhů, tak to je oblast, kde spolupráce mezi předsednictvím a Evropským parlamentem bude nesmírně eh, intenzivní eh, nejvíce intenzivní. Chceme mít konstruktivní vyjednávání v rámci trialogů ve věcech, jako je prospekt a tedy nařízení o prospektu. Já doufám, že se politicky eh, dohodneme eh, ještě před koncem tohoto roku. Bylo by, nebo no, bylo by opravdu smutné, kdybychom se nedohodli na společném stanovisku k prospektu. My uděláme opravdu vše, co bude v našich silách pro tuto eh, věc. Pokud jde o sekuritizaci, tak tady již zahajujeme eh, vyjedná, nebo chceme zahájit jednání o trialogu eh, a eh, potom také evropské rizikové kapitálové fondy, fondy pro měnový trh, ano. Tady by předsednictví chtělo velmi konstruktivně spolupracovat a usilovat o kompromis. Evropský fond pro strategické investice, to je také další příklad evropského řešení, které znamená výhody eh, pro celou Evropskou unii. A dokonce více. EFSI znamená eh, hmatatelné výhody pro evropské občany. Um, Semi Window byl eh, velmi úspěšný a je to jasný, jasnou známkou toho, že eh, fond funguje a podporuje eh, obchod. A chtěli bychom fond vlastně prodloužit roku 2000 2020 slovenské předsednictví tvrdě pracuje na dosažení společné pozice na radě a aby se tak mohlo stát, budeme nejprve potřebovat řádnou hodnotící eh, zprávu. Eh, my eh, tady budeme pracovat na vylepšení plánu investic v rámci tří pilířů, protože si myslíme, že Eh, tyto vylepšení by byly užitečná, eh, posílí se doplňkovost projektů, bude tam lepší geografická vyváženost projektů, bude tady eh, lepší zaměření na kapitálové financování a budou se odstraňovat investiční bariéry v rámci takzvaného třetího pilíře a bude se lépe spolupracovat mezi národními bankami. Zdanění. To je také eh, důležité pro moudrou integraci, pro lepší Evropu. Eh, bohužel dochází stále k daňovým únikům a tady eh, je chyba nejenom u daňových poplatníků, ale i na naší straně, protože my jsme příliš dlouho tolerovali eh, takové nastavení daňových systémů, eh, kde jsou nejrůznější mezery v evropské legislativě a to bychom nyní měli zastavit. Spravedlivé zdanění a transparentnost a boj proti vyhýbání se daním, to je jedna z hlavních priorit Eh, na radě i v Evropském parlamentu a my eh, v tom, na to navážeme v našem předsednictví, eh, protože když dochází k vyhybáním se daním, tak běžní občané potom nesou větší daňové břemeno. A to je velmi složité, obzvláště v současné tíživé ekonomické situace a Evropská unie je kvůli tomu méně konkurenceschopná. Eh, takže my eh, bychom tady měli eh, odstranit škodlivé daňové postupy a měli bychom mít moudré a kompetitivní, efektivní daňové systémy. Díky tomu snížíme daňové zatížení. Eh, naše priority jsou eh, také zaměřeny z tohoto důvodu na tyto věci. Zaměříme se zejména na pokračování v boji proti daňových podvodech, eh, vyhýbání se daním. Chceme mít efektivnější daňovou administrativu a chceme mít novou agendu, pokud jde o spravedlivé zdanění a jistotu v oblasti daní. Eh, to asi není eh, hlavní, eh, té, další téma není asi hlavní téma pro ECOFIN nebo pro váš výbor, ale samozřejmě nemůžeme opomenout migrační krizi. Je tady návrh rady v této oblasti, pokud jde tedy o krize třeba v zemích původu a v transitních zemích a tady je důležité nalézt dlouhodobé řešení a to my samozřejmě chceme podpořit. Rada a předsednictví tady budou eh, na tom pracovat, je to prioritní a komise tady již pracuje na, na návrhu eh, pro Evropskou investiční eh, banku hmm. ve spolupráci také tedy s externími aktivitami, s nižšími aktivitami. Boj proti terorismu také není v působnosti ECOFINu, ale eh, do naší působnosti spadá boj proti financování terorismu. Já bych vás chtěl ujistit, že naše předsednictví bude tvrdě pracovat eh, i na této problematice a předložíme návrh eh, ke směrnici proti praní špinavých peněz. Je to jedna z našich velkých priorit a chtěli bychom do konce našeho předsednictví předložit takový obecný přístup eh, k této věci. Těchto šest měsíců samozřejmě bude velkou výzvou, bude to náročné. Mezinárodní měnový fond snížil výhled pro eurozónu eh, o 1,5 směrem dolů a Eh, my bychom si měli připomenout, jak křehká naše situace je, že jsou tady vážná rizika. Musíme našim občanům a podnikům ukázat a také mezinárodním partnerům a trhům musíme ukázat, že víme, co je třeba učinit a jakým způsobem slovenské předsednictví se na to eh, velmi důkladně připravovalo a jsme připraveni společně s vámi eh, pracovat na výsledcích. Prosím, spolupracujte s námi, pomáhejte nám eh, při dosahování výsledků, které Evropa potřebuje. Bez vás eh, toho nebudeme schopni. Děkuji. Děkuji vám, pane ministře. Musím říct, že se velice cením eh, vašeho vystoupení, toho, co jste uvedl, že jste zmínil velice důležité oblasti, které jsou relevantní pro náš výbor. Jste mluvil o účinných a efektivních pravidlech, mechanismech, fiskálních pravidlech, o strukturálních reformách, podpoře růstu. Takže tohoto si cením. Cením si, že jste zmínil bankovní unii, že jste hovořil o mm, prospektu. My jsme právě dnes hlasovali, bohužel se nepodařilo eh, dosáhnout koncenzu o okamžitém zahájení trialogu Nicméně se domníváme, že velice rychle budeme hlasovat i na plenárce a tím pádem nestratíme další čas a budeme moci začít vyjednávat. A to je naším cílem. A teď můžeme začít eh, za EPP vystoupí Pablo Zalba. Děkuji vám, pane předsedo. Ještě jednou děkuji, pane ministře za vaše návrhy, vystoupení a ochotu spolupracovat s Evropským parlamentem. My očekáváme samozřejmě vaše předsednictví s velkými očekáváními, jako vždy, ale ta očekávání jsou ještě důležitější tentokrát než kdykoliv dříve, vzhledem k tomu, před jakými výzvami stojíme, zejména v souvislosti s Brexitem. Nemám pochyby o tom, že občané očekávají uh, Eh, hodně věcí od slovenského předsednictví. Přesně jak jste to popsal, vy existuje teď obrovská pochyba, existuje nejistota a my potřebujeme ne více či méně Evropy, ale potřebujeme Evropu eh, lepší, a proto vám chci poděkovat eh, za nastínění iniciativ, na kterých chcete pracovat. Já souhlasím s tím, že potřebujeme vlastní fiskální kapacitu ale nebude to určitě eh, jednoduché, je potřeba to velice jasně nastavit. Eh, a mě by zajímalo, zda nám můžete poskytnout eh, více informací ohledně vašich cílů v této věci, tedy v té vlastní fiskální kapacitě. A dále si myslím, že je potřeba také pokročit z unii kapitálových trhů. Tady také není pochyb o tom, že ty dva balíčky, které jste zmínil, sekuritizace STS, kde já jsem také zpravodajem. To bude muset být jedna z priorit a doufám, že tomu tak skutečně bude, že za vašeho předsednictví eh, stanovených cílů dosáhneme a že tyto zprávy schválíme a že to bude první, ale naprosto zásadní krok směrem k jednotné unii kapitálových trhů. My tady zpracováváme v tuto chvíli dvě zprávy. Jednu z nich řeším já a tak by mě zajímalo, jak tady vidíte možnost eh, schody. A pokud eh, už hovoříme o unii kapitálových trhů s tím, že zřejmě dojde eh, k Brexitu, vyvolává to pochyby a zároveň otazníky ohledně míry ambicí. Takže by mě zajímalo, jak vnímáte vyhlídky kapit- Unie kapitálových trhů s případným Brexitem? Děkuji. Thank you very much for... Děkuji eh, za tuto otázku. Přejdu do svého rodného jazyka. Děkuji. Začal bych tím, co je asi také v zájmu vašeho výboru a čím se zabýváte každý den. Jde tedy o budování Unie kapitálových trhů. Chtěl bych říci, že právě v současné době je velice důležité dokázat, že projekt v jeho čele stál Lord Hill a ještě několik dní bude v jeho čele, že i za této situace, kdy už máme výsledky referenda eh, ze Spojeného království, jasné je jasné, že dojde k postupnému odchodu Velké Británie, že tento projekt, který byl tak eh, významný, že bude i jeho nástupce Valdis Dombrovsky, se, s ním jste jistě měli možnost se již sejít, že v něm bude pokračovat a že věc, která možná eh, byla hodně propojená s úzkými zájmy eh, Velké Británie, že šlo o lepší přístup k financování pro malé a střední podniky, eh, podpora růstu, tvorba pracovních míst, zejména pro mladé eh, lidi, protože s těmito problémy se v našich eh, státech potýkáme, že v tomto všem má smysl pokračovat a má smysl ukázat, že jsme schopni se pohnout v této agendě snad i mílovými kroky. A když už hovoříte o tématu konkrétních směrnic, tak tam máme směrnici o prospektu, kde my máme chuť se společně s vámi podílet na tom, abychom mohli ukončit práci na prospektu. Já si uvědomuji, že jsou zde různé komplikace, které nám život přináší. A máme také ambici, aby se nám společně podařilo prosadit sekuritizaci. Myslíme si, že teď je správný okamžik eh, začít o sekuritizaci hovořit. Netrpělivě čekáme na návrh Evropské komise eh, ohledně venture kapitálu, což má zase význam, pokud jde o vyšší kvalitu ekonomického růstu, který by byl založen na inovacích, abychom věděli, a dokázali mladým lidem, kteří možná nejvíce pochybují o evropském projektu, nabídnout řešení, které jim usnadní eh, prosadit eh, nápady které mají dobré myšlenky, s nimiž přicházejí a inovace obecně. K vlastní fiskální kapacitě bych řekl pouze toto. Nemusím být profesorem ekonomické teorie, abych chápal to, že v architektuře eurozóny a chápání eura nám fiskální kapacita chybí. My ji potřebujeme, ale zároveň říkám, patřím k zastáncům tvrdé linie dodržování pravidel. Jinými slovy říkám, že existence fiskální kapacity, která sebou nese i nepříjemné otázky jejího financování, podílu, redistribuce a tak dále. To může jít pouze ruku v ruce s dodržováním pravidel a s tím, že každý bude plnit své domácí úkoly. To je základ eh, diskuze a ta základní diskuze také musí začínat ne od toho, eh, z čeho eh, to zaplatíme, ale nejprve musí vzniknout schoda na tom, zda ji vůbec potřebujeme a v jakých oblastech. A my, se, my si myslíme, byť to může znít trochu hereticky, že společná investiční kapacita, která je dnes určitým pilotním projektem a reprezentuje ji EFSI, tak to, to je pro nás takový zárodek pokud se jeho fungování vylepší, protože zatím s ním nejsme úplně 100% spokojeni, tak to by mohl být zárodek vlastního fiskálního mechanismu, který by mohl fungovat a mohl by vlastně řešit asymetrické krize v současném systému, které jsou běžnou součástí života, tak to je ani jinak to být nemůže. Thank you. Perváš Děkuji, Perváš Peres. Merci. Um... Děkuji, pane, předsed... pane ministře. Když jsem vám naslouchala a naslouchám vám, tak si říkám, že rozpočtová kapacita eh, eurozóny velmi pokročila od našich diskuzí. A těší mě to. Já si myslím, eh, že se s vámi můžeme podělit eh, o jistotě, že nikdy není na čase pokládat tyto otázky a to už dlouho a to nás vede do krizové situace, eh, do té, ve které jsme dnes a eh, mohli bychom si také myslet, že jak tomu bylo na začátku bankovní unie, okamžik zahájení eurozó, eh, tedy tohoto v eurozóně, to by mohl být šok z Brexitu pokud jde o pakt stability, vy jste řekl, že je potřeba respektovat pravidla a zároveň jste uvedl, že tento pakt byl definován ve chvíli, eh, kdy ta doba byla úplně jiná než v současnosti. Můžete to trochu rozvést, protože by člověk mohl mít pocit, že ta pravidla zkrátka nejsou uspůsobena současné situaci tak, aby se naplnila dlouhodobá investiční cíle a zároveň eh, schopnost členských států provádět strukturální reformy. Pokud je o investice, tak vy jste eh, tady odpovídal panu eh, Zalbovi do jisté míry, ale mě by zajímalo, jak vidíte ten přechod mezi, nebo spojení mezi cíly eurozóny a nástrojem EFSI, který by měl být nově nastaven a co byste poradili komisi, aby FC e, vykročil z té fáze pilotního projektu, ve které je v současnosti, aby se na to přenesl? A s Reimerem BG máme společnou e, zprávu o eurozóně a chtěli bychom mít kód, e, kodex pro konvergenci, tak aby se členským státům lépe dělaly strukturální reformy. Madame Perez. Paní Perez, já jsem velice rád, že hodnotíte mé postoje k budoucnosti fiskální kapacity jako eh, přístupy shodné či podobné vaším. Já bych tedy začal tématem investičních nástrojů. Myslím si, že zde máme velkou míru konsenzu, která směřuje k tomu, že Evropa má svůj modernizační dluh a že v různých, v různých koutech Evropy eh, se více zaměřujeme na dodržování pravidel. A i v eurozóně máme různé možnosti využívání pravidel, ta flexibilita je různá, jak jste říkala, a také eh, existují rozdíly ve fiskální politice. Například teď máme období neutrální fiskální politiky za eh, eurozónu jako celek, ale trochu pokulháváme, pokud jde o to, zda dokážeme využít ve správném okamžiku expanzivní či restriktivní politiku v různých zemích. Věřte mi, že já jsem ze země, která je malá velikostí ekonomiky, ale je extrémně otevřená. Jsme mezi zeměmi v eurozóně, která je eh, nejvíce otevřená zhruba 180 HDP, takže ta senzitivita by sebou měla nést i určitou míru disciplinovanosti. Já tak to vnímám. Rozdělení rolí považuji za zcela normální. Myslím, že je normální, že někdo je motorem, někdo je v rámci přirozené dělby práce je ten disciplinovaný a oba jsou součástí celku. Já propojuji pravidla s investováním, protože tady hovoříme o možnostech. To je o možnostech fiskálních kapacit a mluvím také o tom, když vezmeme EFSI, já už jsem říkal, že nejsme úplně spokojeni s jeho fungováním. A i tady musíme hovořit o pravidlech, například pravidlu adicionality platy, dodatečných eh, příspěvků. Víme, že jsou lidé, kteří vůbec nejsou spokojeni s fungováním eh, tohoto fondu, že EIB pouze využívá svou běžnou kapacitu tímto způsobem. Musím se Wernera Hornera zastat v tom, že já jsem jako ministr měl možnost být přímo v kontaktě, v kontaktu s projektem, kde bylo proinvestováno na miliardu eur, takže vnímám tu adicionalitu na našem konkrétním příkladě a pevně věřím, že je takto využívána také v dalších zemích. Ale pokud hovoříme o iniciativě investice, jako celku, tak musím říci, že nám všem se za poslední roky podařilo udělat obrovský krok a přesvědčit lidi, kteří viděli věci jinak, že investování je nyní nezbytná součást hospodářské a fiskální politiky, která má řešit naše každodenní problémy a má být založena nejenom na soukromých investicích, ale také na investicích veřejných a zároveň platí jeho opak, a to znamená podporuji třetí pilíř odstraňování bariér pro běžné soukromé investování a proto také říkám, že potřebujeme jemné, jemnou změnu nastavení pravidel SGP ve prospěch investování, abychom mohli využít fiskálního prostoru v zemích, které jsou v preventivní části paktu, mají nižší dluhy pod maastrichtským kritériem a zároveň mají modernizační dluh. A můj pocit z jednání s ministrem financí a to z posledních dnů a týdnů um, je takový, že teď je správný okamžik pro dosahování koncenzu ohledně těchto změn. Jinými slovy, uh, opouštíme ten dosavadní přístup eh, a více se chceme postavit realitě. Praktický příklad přístup Eurostatu vyžadujeme a budeme vyžadovat eh, předvídatelnost při hodnocení klasifikace investic do veřejného sektoru předtím, než je země spustí, aby se mohly v EFSI ucházat o podporu eh, země s projekty s větší adicionalitou. Thank you very much. Děkuji vám. Paní Ronan Legner. Děkuji, pane předseda. Vývoj Unie kapitálových trhů je eh, prioritou. Přinese mnoho výhod, pokud proběhne správně a svižně, například další obohacení alternativních zdrojů financování, pomoc jak institucionálním, tak drobným investorům a větší eh, hospodářská soutěž. Já bych se ráda dozvěděla více o tom, jaké aspekty unie kapitálových trhů a na jaké legislativní um, projekty se chcete soustředit, abychom se opravdu co nejdříve této unie dočkali. Děkuji. Děkuji za tu otázku, ale musím... Děkuji za tuto otázku. Tady se musím přiznat, že už jsem uvedl ve svém úvodním projevu, že jsme optimisty a Věříme, že právě společně s vaším výborem se podaří dosáhnout dohody na dokumentu e, týkající se prospektu, který má právě pomoci malým a středním podnikům dostat se k dodatečným financím. Což znamená reakce na problém závislosti na klasickém financování na úvěrech těchto podniků. Tedy eh, nařízení o prospektu nám připadá nejzralejší a brzy by dokonce mohlo uzřít světlo světa, tady spoléháme na vaši pomoc. Já se těším, že mě pan předseda ujistil, že ta dohoda v podstatě existuje, že se to pouze odložilo na období po prázdninách a tam už můžeme začít vyjednávat. My si uvědomujeme, že sekuritizace je mnohem obtížnější záležitost. Ta už má i přesah do jiných směrnic tady já nejsem profesní diplomat a eh, mohu pouze říci, že se eh, doufám nám podaří všechny přesvědčit o tom, že i tam je třeba konat. Eh, my máme ty ambice podílet se na konzensuálním postupu, na vzniku určitého kompromisu, který by mohl vzniknout, budeme-li jednat. Velice slibné nám připadají přípravy komise. Doufáme, že tam se to týká právě venture capital, čili rizikového kapitálu. A tady toho nechci jako politik zneužívat. Ale není náhodou, že právě rizikový kapitál má souvislosti s mládeží. A Máme dobré příklady jak z těch starých eh, zemí ve středu Evropy, tak i z těch satelitních evropských zemí, kde vidíme, že právě mladí, kreativní lidé, kteří mají nějaký neobvyklý nápad, eh, tak jsou schopni se začít eh, soutěživě vypořádávat se svými protějšky někde v Izrael nebo v USA, kde už je venture capital součástí klasické eh, ekonomické eh, eh, krajiny. Tedy my bychom byli rádi, kdyby se povedlo i společně s vámi dospět k nějakému úspěšnému řešení. Uvidíme, čeho se nám podaří dosáhnout a rozhodně my to pak předáme maltským kolegům my se nesnažíme o ty medaile, o ty olympijské výhry, chceme spíše, aby opravdu něco se vyvinulo. Děkuji, Petr Ježek. Děkuji, pane předsedo. Pane ministře, vaší slovenštině se mi po těch letech velmi dobře rozuměl, proto budu mluvit česky. Doufám, že to bude fungovat i opačně. E, jsem rád e, za to, co jste řekl o prospektu a e, dovolil bych si vaší pozornosti doporučit to, co je v textu, který přijal Evropský parlament, a to je v podstatě vynález Evropského prospektu pro růst, který je velmi jednoduchý a skutečně evropský. A e, je kolem tohoto prvku široká schoda v Evropském parlamentu a jsou na něj pozitivní ohlasy jak z komise, tak ze členských států. Takže jakkoliv ještě je před námi volba na plénu, tak doporučuji vašim kolegům, se s ním důkladně seznámit. E, mimochodem podobný, podobný myslím, zdařilý, podobné zdařilé technické řešení máme i u fondů peněžního trhu, zejména u fondů se stálou hodnotou vkladů, takže to, to e, bude předmětem jednání trialogu, který začíná už zítra. Sekuritizaci jste také zmínil, doufejme, že e, se podaří dosáhnout schody v Evropském parlamentu co nejrychleji. E, dovol bych si obrátit vaši pozornost ještě k jedné otázce, kde jsem také zpravodaj své politické e, skupiny, a to je daň z přidané hodnoty, na kterou Evropský parlament také dělá zprávu, včetně bojů proti podvodům z DPH. A e, zde byl vývoj v ECOFINu a směrem tím, že by Eh, komise měla umožnit některým členským státům zavést eh, přenesené daňové povinnosti, obrácené zdanění, tak jsem se chtěl zeptat, jak s tímto chcete zacházet. A pak samozřejmě obecně, obecně, eh, jak vidíte situaci některých problematických bank v některých zemích a co očekáváte. <laughs> Děkuji. Děkuji vám pěkně, rozuměl jsem. Děkuji. Doslova jsem vám rozuměl každé slovo. A vy jste se ptal na situaci některých bank, v některých zemích. Předpokládám, že jeden z důvodů, proč jsme nemohli začít včas, byl problém, že jste se ptali na tyto věci předchůdce a předchůdkyně, kteří tu byli. A to je to správné místo, proč se ptát na konkrétní banky v konkrétních zemích. Jsem přesvědčený, že ve velmi rychlém čase jsme se dohodli na dvou pilířích bankovní unie právě proto, abychom měli jasno v pravomocích. A finanční migrační stavby, to je tak vážná věc, aby o ní nemluvilo příliš mnoho lidí a institucí. A vy jste jednali s lidmi z ECB a z orgánu dohledu, kteří vám mohou říci, jak na tom je konkrétní země. Odpovím na oblast DPH. To je moje srdeční zážitost. Jsem do značné míry stotožněný jako ministr financí s záležitostmi boje s daňovými úniky. A Slovensko patřilo od roku 2012, pokud je o efektivitu výběru DPH na druhé místo v Evropě. Takže teď zaznamenáváme jednoznačné zlepšení a pro nás je to také zdroj fiskální konsolidace a dalších příjmů ale také to vnímám nejen jako domácí úkol, ale také jako předseda rady a jako věc, která se má týkat otvírání očí o tom, jak má fungovat budoucí systém DPH. My se nevyhýbáme tématu a chtěli bychom se soustředit skutečně na debatu ještě předtím, než komise předloží jasný návrh na zlepšení stávajícího systému daně z přidané hodnoty který skutečně ze své podstaty vytváří velký prostor pro mezinárodní karuselové podvody a pro kriminální živly. A ty se chtějí živit z daně, která má živit stát a veřejné služby. Nemá živit eh, kriminální kruhy. To je jeden z důvodů, proč eh, v rámci konceptu proti praní špinavých peněz si málo všímáme propojení financování terorismu s daňovými uniky, protože daňové uniky jsou zdrojem financování podobných aktivit nejen v Evropě, ale všude na světě. To je tedy téma DPH, a na tom tématu nám velmi záleží a musí nám na něm záležet, protože naše rozpočty jsou založeny na nepřímých daních. Ještě tu zazněla otázka prospektu. Vy jste zmínil, a já jako se financí mám osobní skutečnost s ročou a s prodejem státních dluhopisů. A dovedu si představit 400 eh, stránkový eh, prospekt takovému cenému papíru. Takže to je velmi bohulibá záležitost, tedy snaha o normalizaci u těchto nástrojů a snižování nákladů. A je to správný způsob eh, přístupu k financování. Pokud jde o peněžní fondy. Zítra skutečně začíná takový průzkum bojem. V celé Evropě existují různé zájmy a náš postoj a výhra našeho postoje je, že máme silný prvek neutrality v této věci. V tomto souboji myšlenek, takže naše pozice předsednictví bude mít předpřednou hodnotu právě v této neutralitě. Děkuji. Dimitris Papadimulis. Děkuji, pane předsedo, pane Kažimíre. Chci vám z vás přivítat a věřím, že vaše předsednictví bude úspěšné a že to bude úspěšný půlrok. Přeji vám tedy úspěšné předsednictví a chci vám položit dvě otázky. Před chvílí jste hovořil o daňových unicích a daňových podvodech. Existuje celá řada ztrát členských států Evropské unie z důvodu těchto podvodů a uniků, a to se vyčísluje do miliard. A vyvolává to narušení hospodářské soutěže a zatěžuje to daňové poplatníky. A díky tomu členské státy nemohou vykonávat svou vlastní sociální politiku. My jsme vytvořili vyšetřovací komisi po zveřejnění Panama Papers, abychom zjistili, jaká je situace, abychom navrhli určité praktické přizpůsobení, abychom omezili tyto daňové podvody a uniky. Bude rada spolupracovat s parlamentem na toto téma, protože podle toho, co slyšíme, na odborné úrovni došlo k určitým pokusům o koordinaci členských států, aby se omezilo poskytování informací Evropskému parlamentu. Uděláte všechno pro to, abyste omezil daňové podvody a daňové úniky jako předsednictví, anebo budete klást překážky do cesty Evropskému parlamentu, který by chtěl uzavřít tuto černou díru daňových uniků a podvodů. Druhá otázka se týká bankovního sjednocení. Na seznamu priorit nizozemského předsednictví byl třetí pilíř, seznam zaručení vkladu. A ne, bez toho ne, nemůže dojít ke sjednocení bankovního systému a po Brexitu je nezbytné toto realizovat co nejrychleji, protože to poskytne větší jistotu našim ekonomikám a také dojde k obrovským rozdílům mezi podniky, které půjčují za velmi vysokých úrokových sazeb a které a podniků, které si půjčují za nulovou úrokovou sazbu. Bude rada spolupracovat s komisí a parlamentem, aby dokončila třetí pilíř bankovní unie. Když končím, pane předsedo, když vidíme na papíře cíle předsednictví, slovenského předsednictví, o tom vůbec nemluvíte. Předpokládáte tedy eh, řešení, anebo to chcete odložit na neurčito? Eh, již jsem uvedl, eh, že v roce 2012 bylo Slovensko nejhorší v Evropě, co se týče efektivity výběru daní a bylo druhé nejhorší v Evropě hned za Řeckem. Takže jsme byli eh, tady v jedné rodině z pohledu efektivnosti. A musím říci, že tady velmi záleží na tom, Eh, jak se plní vlastní úlohy v této oblasti. My jsme museli odpolitizovat finanční zprávu a museli jsme se věnovat profesionalizaci, elektronizaci eh, daňové zprávy. Je to oblast, kde dobrovolný výběr daně eh, z přidané hodnoty není běžná věc, kterou můžete běžně nárokovat v dnešní civilizaci, kdy mm, ti, kdo mají jiné úmysly, jsou vždy o krok napřed. Bez globálního souboje nelze dosáhnout zásadní výsledky a tady bych řekl, že se zeměnila atmosféra po koncenzu na úrovni G20. Musíme ocenit úlohu OECD, ale i to, co se událo uvnitř Evropy za poslední rok, rok a půl. Ty výsledky jsou konkrétní a jasné. Včera jsem podepisoval úmluvu o výměně daňových informací s Monakem. Dovedete si něco takového představit před pěti lety? Já tedy ne. Je to jasný trend, který je nezvratným. Věřím, že je nezvratným a z tohoto pohledu je otázka tělby eh, kompetencí mezi institucemi jistě také důležitá, ale tento zmíněný souboj je ještě důležitější. Mohu pouze říci, že rada se samozřejmě zabývá spoluprácí, pozitivní spoluprácí se všemi institucemi EU eh, e eh, ve prospěch boje proti daňovým únikům a je to jednoduché. Začínáme technickou práci k třetímu pivíři bankovní unie a e, bude se procházet jednotlivými paragrafy, e, končí politické debaty, boj v zákupech a jde se k legislativní práci a, a ta bude probíhat tento půl rok. Myslím si, že to je posun vpřed. Děkuji. Ernest Urtason. Děkuji, vystoupím ve španělštině. Děkuji, pane ministře, že jste dorazil na dnešní zasedání. Eh, vy jste říkal, že budete muset řídit eh, poprvé eh, sankce za neplnění paktu stability. Já bych nejprve si dovolil takovou úvahu. Vy jste se o tom také zmínil, že je potřeba aplikovat pravidla soudržně a že zatím k tomu nedochází a já myslím, že tady jsou určité předsudky vůči některým eh, zemím. Některé zemi jsou také lépe schopny obhájit své národní zájmy v Bruselu než jiné a to je samozřejmě nepřijatelná situace. Španělsko teď není schopno obhájit eh, své národní zájmy dostatečně. A jsou tady i jiné země, které před námi neplnily normy a přesto nebyly sankcionovány. Takže to je nepřijatelné. A druhá věc, eh, my aplikujeme eh, sankce, ale dobré by také bylo, aby se napravila situace ještě předtím, než eh, se uvalí sankce. A konkrétní otázka, pane ministře. Vy budete muset také zhodnotit návrh komise o sankcích a aplikaci sankcí a tak by mě zajímalo, pokud jde o pozastavení strukturálních fondů a kohezních fondů, my, vy osobně jako předseda Ekofinu budete souhlasit, nebo jak budete eh, postupovat eh, protože naši občané samozřejmě nemohou za tu nešťastnou situaci, eh, do níž vláda zemi dovedla. A dále se mi líbilo to, co jste říkal ohledně mm, investic a jejich vztahu k paktu stability a růstu a to, co jste říkal o vlastní fiskální kapacitě. Tady s vámi plně souhlasím ale můžete mi říct, jaká opatření myslíte, že musíme přijmout v rámci paktu stability, abychom zlepšili investice? Mě by zajímalo, zda byste mohl být eh, trochu konkrétnější než v tom svém úvodním vystoupení. Děkuji. Pan poslanec, vy jako, eh, jako Pane poslanče, vy jako občan Španělska máte samozřejmě zájem o vývoj nejbližších dnů a týdnů. Dobře víte, že jsme uprostřed eh, procedury, která není eh, úplně nejjednodušší. A tady jde právě o to vysvětlit občanům, jak funguje kombinovaný eh, fiskální kompakt, eh, two-pack, six-pack a ta, ty další věci. To není opravdu jednoduché, ale ten proces probíhá. Přijali jsme rozhodnutí jednomyslně na úrovni členských zemí eurozóny. Hlasování nebylo dramatické, i když možná to bylo mediálně přitažlivé. A v případě Španělska s přihlednutím k vnitropolitickému vývoji zemi, země, která se nachází chvíli po parlamentních volbách, tak Eh, my eh, tady si tyto věci uvědomujeme, uvědomujeme si všechna současná rizika v případě obou zemí, ale shodneme se na tom, že komise je soudcem, je tím, kdo má rozhodnout o tom, zda se pravidla dodržují nebo nedodržují. A tentokrát to eh, udělala. Měli jsme jasnou schodu, souhlasili jsme, to znamená nebyl tady e, žádný podnět pro reverzní hlasování. A uvidíme, s jakým návrhem sankcí přijde komise, protože teď probíhá 21. denní období, kdy členské země, e, Španělsko a Portugalsko, uvádí důvody, proč k tomu došlo. E, a já předpokládám, že v té komunikaci zazní, v tom sdělení zazní i argumenty nebo sdělení, co s tím chtějí udělat, jak tedy s tím chtějí naložit. A pak eh, jsou některé věci v kompetenci komise a za předsednictví vám mohu říci, že nám trvalo asi 48 hodin od předložení návrhu, který jsme tedy dostali od komise, aby jsme, abychom ho posoudili a předali radě, tak eh, také bez eh, prodlení posuneme k dalšímu jednání návrh na Eh, dodání eh, dodatečných opatření a nebo na schválení nebo neschválení sankcí. Pokud jde o SGP a pravidla, eh, naplňuje mě jedna věc optimismem. Přestali jsme se zaklínat tím, že pravidla jsou nedotknutelná a že nemůžeme jednat o tom, že by mohla být vylepšena. Toto období e, z roku 2009 ta krize je za námi. Samozřejmě máme problémy s výpočty teoreticko-metodickými, výpočty e, e, ekonomického růstu, HDP, produkční mezery a output gapu. Víme, že to je reálný problém. Jsme připraveni přejít k pravidlu vydání jsou tady rozhodnutí Eurostatu a tak dále. To vše směřuje eh, k moudřejším pravidlům, která by měla mít, eh, být i taková, že bude menší ochota je obcházet a různě je vykládat vykládat je různým způsobem. Protože pokud je o pravidla, tak je velmi důležité, aby byla racionální, protože když jsou iracionální, tak to potom vede k té chuti obcházet. Já s vámi souhlasím, že je potřeba mít pravidla, která budeme respektovat, eh, respektive eh, naplňovat stejným způsobem, protože jinak by pravidla nebyly, nebyla pravidly, pravidla by nebyla důvěryhodná, kdyby se nedodržovala všemi to potřebujeme, důvěryhodnost potřebujeme posílit a musí být skutečně eh, aplikována všude, protože občané toto vnímají pochopitelně jako velikou křivdu, pokud tomu tak není. Nyní za EFDD pan Čany, prosím. Eh, eh, Děkuji vám, pane předsedo. Děkuji vám, pane ministře, za to, že jste zavítal na naše dnešní zasedání. Mám několik otázek, které se týkají otázek, které tady už položili ostatní poslanci. Zajména mi jde o přeskum rizika státní dluhu, což je věc, která se řeší neustále také v kontextu situace v několika členských států. Pro nás je to téma velice citlivé a teď moje otázka, ta se týká stavu diskuzí na radě. Já se chci zeptat, jaký bude postoj slovenského předsednictví v příštích šesti měsících. Chci se zeptat, zda se ministři financí nemyslí, že evropský bankovní systém by měl jednat v oblasti nejenom expozice vůči eh, riziku u veřejných eh, financí a dluhů, ale že by se spíše měli zaměřit eh, více na posílení stability. Dnes jsme viděli, že tato rizika jsou zanedbávána. A moje druhá otázka se týká budoucnosti eurozóny. Tím se dostáváme zpátky k té práci, na které se ještě pokračuje v evropských institucích, kdy se snažíme zajistit, aby naše jednotná měna byla funkční, aby lépe fungovala, aby eurozóna měla svou vlastní fiskální kapacitu. A teď tedy ta otázka. Potřebujeme samozřejmě mm, čas pro dosažení stability a nevím, zda máme času skutečně dost. Nemyslíte si, že by bylo dobré, aby se ministři financí sešli a provedli posouzení toho, jak vypadá současná situace za posledních eh, roky v eurozóně a připravili nějaký nouzový plán, plán B, kde by se řešilo to, že by země případně vystoupily z evropské měny. je takové to nouzové řešení. My totiž vidíme, že eurozóna je nesmírně křehká, takže nemyslíte, že by bylo dobré mít i plán B i pro ty, kteří eh, jsou mimo eurozónu? Ano. Víte velice dobře, pane poslanče, že plány B jsou zakázány úplně vážně, jak, jak chcete hovorit o eurozóně, já jsem mal... Já jsem měl tu e, osobní možnost být při dramatickém vzniku záchraného fondu IFSF a pak ESM, dokonce jako představitel politické strany, která podporovala e, řešení e, záchranného programu. Tato strana v parlamentních volbách pak byla obětována takže velice dobře vím, co to znamená utrpět hořkou porážku na domácí politické scéně, když se vyjádříte ve prospěch takovéto záchranné sítě. Takže já chci říct, že od roku 2000 eh, jsme urazili velice dlouhou cestu a jsem přesvědčen o tom, že eurozóna je nyní v mnohem lepším stavu a mm, také z hlediska připravenosti na otřesy a určitě z hlediska programu a fungování ESM, z hlediska historie programu, viděli jsme to ku příkladu na Irsku, to je špičkový příklad země, která se dokázala vymanit z problému, které si navíc úplně nezavinila sama. Nebo příklad Španělska, opět eh, velice dobrý příklad toho, jak eh, je Španělsko schopno splácet svou svou pomoc eh, na záchranu bankovního sektoru. Takže to jsou vše pozitivní příklady toho, že eurozóna navzdory tomu, že jsme vůči ní kritičtí, protože si od ní eh, přejeme více, že to je projekt života schopný. A teď bych přešel k tématu komerčních bank, kterou jste také eh, což je téma, které jste také zmínil. Ano, expozice vůči suverénnímu dluhu. My jsme země, která má jeden z největších podílů financování eh, domácích bank. Každá země má samozřejmě svůj vlastní postoj k této věci. A musím říct, že také eh, čekáme na eh, vyjednavací základ. Včera jsme dostali stanovisko a závěry rady, kde bylo tedy jednomyslně řečeno, jak přistoupit eh, k, k kapitálové přiměřenosti. Také čekáme na návrh komise v oblasti eh, revize eh, CRD. Opět to souvisí s kapitálovou přiměřeností a bezpečností a s finanční stabilitou našich institucí. Toto vše tedy ve vývoji, v procesu, ti, kdo to mají na starosti, eh, sledují tyto záležitosti a věřím, že je zde ochota dosáhnout konsenzu v těchto věcech. Ale zároveň jsme si vědomi, i když jsme, to, eh, i když jsme tu konkrétně nejmenovali země a banky, že je to věc velice citlivá a že i možná častá sebekritika, když se podíváme na fungování globálního finančního systému a na jeho odlišnosti, například v US, mezi USA a Evropou, tak vidíme, že jsme na sebe možná někdy přísnější než ostatní. Děkuji, pane ministře. Nyní jménem NNF paní Kapel. Herr Vorsitzender, Herr Děkuji, pane předsedo. Pane ministře financí, vy jste uvedl, že vaše malá země je jedna z nejotevřenějších hospodářství eurozóny. Já to mohu pouze potvrdit, protože pocházím ze sousední země, z Rakouska, to je také malá země v eurozóně a vy opravdu nabízíte vynikající rámcové podmínky pro podniky, máte inovativní zdanění a zároveň jste velice konkurenceschopní. A to se v minulém roce projevilo eh, hospodářským růstem 3,6%, zatímco eh, hospodářský růst Rakouska dosáhl pouze 1%. Takže vy jste opravdu eh, dynamickým hospodářstvím. Nyní tedy k prioritám vašeho předsednictví. Ráda bych se dotkla potírání, eh, obcházení daní. Eh, vy eh, jste včera dokázali jeden významný krok. Na radě ministrů financí jste dosahli jednotu na balíčku pěti opatření která jsou bez pochyby důležitá ve snaze potírat eh, obcházení daní. Víte, že až 70 miliard eh, euro eh, unikne členským zemím ehm, právě obcházením daní. To jsou peníze, které by byly velmi důležité pro rozpočet, protože peněz je samozřejmě málo. I na tomto výboru je potírání daňových podvodů a obcházení prioritou. Už eh, bylo zmíněno, že tady je zvláštní výbor taxe, který, se, eh, který byl založen v souvislosti s LuxLeaks a dospěl eh, k důležitým výsledkům a teď vlastně se tam, je tam vyšetřovací výbor pro Panama Papers, Oba výbory se zabývaly eh, potírání, eh, vyhýbání se daní a tady jde samozřejmě o to, aby se vytvořila transparentnost, k tomu se zavázala již většina členských států, vytvoření spravedlivé eh, daňové soutěže, především mezi nadnárodními podniky a i malými a středními a potom také zdanění v místě, kde vzniká hodnota Teď k těm pěti opatřením, která byla včera schválena. Jak vidíte, společný zdaňovací základ pro eh, daně eh, právních osob a nebo potom eh, transparentnost, pokud jde o fiktivní firmy nebo vytváření černých seznamů pro daňové oázy. Děkuji za, Děkuji za zdvořilá slova o potenciále naší ekonomiky. Chtěl bych říci, že ano, včera jsme trochu slavili, eh, pokud jde o schválení výsledků ATADu a tady udělalo hodně holandské předsednictví a za tomu patří náš obdiv, protože není snadné dosáhnout konsenzu v daňových otázkách tam je vždycky ta odvrácená strana mince, ta daňová suverenita a někdy to znamená, že nejsme schopni eh, překonat egoismus. Takže jsme byli svědky výjimečné události, kdy to vypadá, že schopnost tolerovat, protože už desítky let jsme tolerovali daňové úniky přímo před našima očima, tak eh, evidentně teď už tolerance narazila na své limity a už máme eh, konkrétní výsledek, v ruce toto je eh, jeden z nich, tedy chceme v tom pokračovat a ATAD obsahuje dvě oblasti, které byly přesunuty do etického kodexu. Tím chceme dále podpořit tyto věci. My očekáváme teď eh, schéma agresivního dáňového plánování. Tady očekáváme návrh Evropské komise, jak ho budeme mít, budeme na něm pracovat. Chtěli bychom dosáhnout dohody na, na takzvaných eh, hybridech, tedy ATAT 2, což jsou všechno věci, které nám prohloubí původní návrh eh, eh, boje s BEPS. Máme také velké ambice, pokud jde o černou listinu. My věříme, že během předsednictví bychom mohli dosáhnout eh, schody na prvním seznamu a na základě něho by se začalo jednat s jednotlivými zeměmi. Formulovali bychom definitivní seznam, když ten plán tam je až do roku 2017. A co je zásadní, včera se o tom také diskutovalo, to je informa- výměna informací o skutečných eh, vlastnících eh, těch krycích firm. Tam Myslím, že všichni už by se dnes eh, měli cítit eh, eh, úplně nazí. Ta dohoda je tedy na morální a etické vině a nevině. Je to na spadnutí a myslím si, že každá země, která by se chtěla postavit proti takové, dohody, proti takové dohodě, bude argumentovat jenom velice stěží. A také se pokusíme obnovit jednání o starších záležitostech, jako je směrnice o úrocích a licenčních poplatcích, to už je roky eh, v šuplíku kvůli neochotě některých zemí. A poslední věc, eh, společný konsolidovaný základ daně. To je opět staré téma, ještě z doby před krizí a já věřím, že novou koncepci, kterou komise představí, může být východiskem pro další diskuzi. Děkuji, pane ministře. Nyní předávám slovo jménem EPP paní Delange. Thank you very much, Mr. Chairman, and, um, as the... Děkuji, pane předsedo. Já, co by zpravodajka, se budu muset vrátit k určité záležitosti, přestože už se na ní tázal pan Papadimulos. Vy jste zde nás ujistil, že chcete pokračovat uh, v té hodinářské práci, článek po článku, v, tom, v těch podrobnostech, na čemž velice záleží. Můžete být konkrétnější, začnete článkem jedna a půjdete dál, nebo tam v tom návrhu komise jsou určité záležitosti, na něž chcete zaostřit. Vy tedy se budete zabývat technickými aspekty, ale na určité etapě se to znovu muset, bude muset pojednat politicky. Jaké budou vaše kritéria? Možná k ním dospějeme až po vašem předsednictví, ale jakými kritérii se chcete řídit. Pak ta důležitá záležitost týkající se mezivládních dohod. To je záležitost, vůči které je rada velice příznivá, již je nakloněna a já se musím přiznat, že tady mezi politickými skupinami nepanuje v mnohých věcech zhoda, ale v jedné věci ano, totiž, že my nechceme řešení prostřednictvím mezivládních dohod. A mohl by se nám říct, eh, bude, pokud by se to mělo týkat něčeho, tak celého návrhu, anebo jenom jeho částí určitých. Děkuji. Víte velmi dobré, jako... Víte velice dobře, jak dlouho jsme museli čekat na schválení cestovní mapy. Teprve před celým měsícem jsem se jí mohl začít zabývat. Já jsem se doslechl, že mezi vámi kolegy eh, se šíří určité pesimistické předtuchy, technické záležitosti a vyjednávání o nich možná někdo považuje za příliš málo, ale bereme-li v úvahu složitosti v rámci IDISu, jichž je pln, tak je to posun správným směrem, protože díky tomu máme tady i jedince, kteří vůbec nesouhlasí se vznikem takového mechanismu? Máme je možnost alespoň chytit za rukáv, aby se s námi posadili a probrali s námi konkrétní partie toho dokumenty. Já vás mohu ujistit, že ještě nyní v červenci začneme jednat v té věci. A samozřejmě, že v rámci té pracovní skupiny bude i záležet na tom, jaký režim si zvolí. Z toho, co vím, tak pátek bude první zasedání, tak už v pondělí jsme ochotni vám předat zprávu, zda začali opravdu prvním odstavcem, anebo na to šli jinak. Sami z vlastní legislativní práce víte, že nejlepším způsobem, jak pokročit, je vzít si legislativu jako takovou a začít eh, o ní vyjednávat konkrétně. Díky tomu si potom můžete rovněž vyjasnit případné zádrhele v rámci dané agendy. Zatím se nemohu jednoznačně vyjádřit z pohledu toho, jak tam počítáme s mezivládními dohodami a jejich úlohou. Ale e, podíváme-li se obecně na EDIS, tak se to buduje na základě stanoviska rady. Víme všichni, že jsou země, které by upřednostnily jiný přístup. Thank you. Děkuji. Děkuji mnohokrát. Musím požádat kolegy, aby mi odpustili. Pokud eh, sloučím otázky, budete mít možnost, ale pan ministr musí stihnout letadlo. Chci dát eh, příležitost všem řečníkům a musím ty otázky prostě sloučit. Nejdříve Peter Zimon. bych eh, se soustředil na jednu otázku. A vy jste hovořil o prioritách v oblasti zdanění, hovořil jste o tom, jak daleko jsme se posunuli v minulý rok a posouváme se v současnosti. Byl jsem koordinátorem sociálních eh, demokratů ve výboru Panama, tedy tam jsem teď a ve výboru se jsem byl. A já to vnímám tak, že tady není eh, žádné pracovní grémium na tom, jaké, eh, které by dokázalo zpracovat současné problémy v členských státech máme, mohli jsme se podívat eh, do dokumentů Code of Conduct, ale já se vyjadřuji k tomu, co je veřejné eh, z Code of Conduct eh, skupiny a tedy je jasné, že ty problémy jsou zřejmé, že se o tom neustále hovoří, ale nic konkrétního se nepodniká. Chce slovenské předsednictví něco udělat pro to, aby vzniklo opravdu akce schopné gremium nebo nějaký útvar, tak abychom se dostali dále na úrovni členských států, než jsme se dostali dostali zatím. Děkuji. Thank you, Werner Langen. Werner Langen, eh, můj dotaz, eh, pane ministře, bude se dotýkat také daňové problematiky. Nejprve bych vám chtěl poděkovat za váš ambiciozní program. To, toto není opravdu jednoduché období, eh, to období, které nás čeká a máme tady bankovní problémy, Brexit, nevyřešené daňové otázky a když si to představíme, tak je jasné, že máte před sebou velký kus práce. Já bych chtěl zmínit dvě věci, o kterých jsme diskutovali i s vaším předchůdcem. Jednak závěry Rady Ecofinu z 21. června 2016, kdy eh, český ministr dal veto pro případ, eh, že eh, nebude spuštěn pilotní projekt pro eh, řízení reverse charge v oblasti DPH. Eh, komise to slíbila a potom bylo možné udělat jednomyslnou schodu. Dnes bylo slyšení na eh, Kokobu a tam to ovšem od zástupce komise vyznělo jinak. Bylo řečeno, ano, pokusíme se do konce roku přijít s návrhem. Jak vy jako předsednictví rady můžete tlačit na to, aby komise eh, splnila své sliby a jak obsahově hodnotíte eh, takový pilotní projekt? A druhá věc, vy jste hovořil o směrnici o praní špinavých peněz. Eh, plánujete také téma obchodní společnosti s jediným společníkem? kde my chceme na evropské eh, úrovni řešit to, eh, co bylo odhaleno nebo má být odhaleno v rámci Panama Paper. Děkuji. Thank you. Nina Jill. Nina Jill. Děkuji, pane předsedo. Vřele vítám slovenské předsednictví. A zejména vítám, že při jednom z prvních trilogů, který se bude konat eh, u Fondu peněžního trhu, je to pozitivní ukazatel, že jste zvolili spustit tyto diskuse na začátku předsednictví. A to ukazuje podle mého závazek k nalezení kompromisu v následujících měsících. A my chceme dosáhnout politické dohody a jsme přesvědčeni, že je to schůdné a sdílíme sdílíte ambice parlamentu. Řada kolegů odkázali na to, že přicházíte v klíčové fázi dějin EU. Evropská unie skutečně vstupuje do neprobádaných vod a vy správně popisujete předsednictví slovenské jako náročné a plné výzev. Prozatím Spojené království je plnohodnotným členem a zůstává členem, než bude spuštěn článek 50 a práce musí pokračovat, nevíme, kdy se to stane. Celá řada regulačních výzev je před námi, abyste odkázal na bankovní unii a dokončení bankovní unie. Řada kolegů položila otázku na EDIS, ale já bych chtěla vědět, jaká opatření by měla komise udělat, aby se dokončila bankovní unie, protože je velmi důležité, aby banky byly odolné a je to důležité pro krátkodobou i dlouhodobou budoucnost, abychom poskytli větší odolnost bankám. My jsme také odhlasovali prospekt a zpravodaj to zmínil. Já jsem jedna ze stínových zpravodajek a chci říci, že je důležité, abychom měli evropský přístup k nařízení o prospektu, který umožní malým a středním podnikům skutečně získávat finanční prostředky v celé Evropské unii. A musíme tady řešit celou rozdrobenost kterou, která brání růstu malých středních podniků. A, která, a, a pouze takto budeme e, schopni zajistit měnovou unii. A pokud, pokud bude tedy závazek členských států normalizovat a zabránit rozdrobení, děkuji vám. Děkuji Pedro Silva Pereira. Děkuji, pane předsedo, pane ministře celá řada pozitivních věcí je v prioritách slovenského předsednictví, které chci vyzdvihnout. Za prvé pozornost, která je věnována potřebám posílit rozpočtovou kapacitu eurozóny a také posílení Junkrova plánu. Nejen co se týče adicionality, ale také spravedlnosti a zeměpisného rozdělení prostředků. To je velmi důležité, ale bude to trvat. Pokud jde o konkrétní odpovědi po Brexitu, vidíme například, že Japonsko vyhlásilo program oživení ekonomiky, který začíná mít dopad na trhy. Přičemž to, co přichází z Ecofinu, kterému předsedáte, je, že jste rozhodli jít ku předu, pokud jde o sankce proti Portugalsku a Španělsku. Kladu otázku, je to signál, který je třeba vyslat a můžeme mít naději, že po tomto procesu se podaří konečně k, rozhodnému, k rozumnému rozhodnutí. Děkuji za vaše otázky. Musím říct si, že určitě nesouhlasím s tím, že by někdo chtěl trestat Portugalsko a Španělsko mohu říci, že mám velmi dobré osobní vztahy s kolegy z těchto zemí a ani jeden z nich nepovažoval včerejší rozhodnutí za rozhodnutí o vňa trestu. My jsme členy jedné rodiny, jedné měnové unie a máme z této unie výhody i nevýhody. A z tohoto hlediska jsme se všichni jako členové rodiny shodli, že v tomto případě za rok 2015 nebyla dodržena efektivní aktivita z hlediska příspěvku k fiskální konsolidaci. To je vše a byl jsem na tiskové konferenci a je to jasně formované. Věřím v rozumné řešení i tohoto problému Španělska a Portugalska v nejbližších dnech. Pokud jste zmínili, že máme jasné reakce na finančních trzích, ano, můžeme si říci, že trhy jsou v posledních sedmi letech velmi citlivé na řadu globálních i evropských problémů. A my sami si je sami vytváříme a já bych se nechtěl pouštět do psychoanalýzy finančních trhů, ani kdyby finanční trhy něco takového potřebovali. My jsme v období velké nejistoty a pokud říkáte, že Brexit vyvolává otazníky, nikdo neví, kdo bude kolegou ministrem financí za Velkou Británii. Ale postupně se nám dostane odpovědi i na tyto otázky a pevně věřím, že budeme moci si sednout za stůl, abychom hovořili o bankovní unii například. A když se ptáte na to, co je třeba konkrétně udělat a s čím má komise přijít, tak eh, ten recept je popsaný v cestovní mapě. A vznikne to, co jsem napěl stalo velké úsilí, ale je to skutečně menší chuť na toto téma. Přesto začínáme odborné rozhovory v oblasti Edisu, jak už jsme říkali, a máme jasné informace, že bez obsahu a bez obsahu návrhu snížení rizika, což je politický a ekonomický požadavek bez jasných obsahových návrhů, jak snižovat míru rizika v, ve sděleném prostoru sdílení rizika. Bez toho se neposuneme ku jako předu. A tady to platí pro komisi. U fondu peněžního trhu opakuji a všimněte si a věřím, že oceníte naši neutralitu. Máme neonální postoj a nemáme zem na jednom či druhém řešení. Chceme výsledek. A pokud se na eh, poctivost prostředkovatele moci spolehnout, pokud jde o DPH hovoříme o pilotním projektu DPH. Já jsem byl setkem dohody mezi komisí a zastánci pilotního projektu, kde je jasný schoda na tom, že na podzim komise předloží konkrétní návrh legislativního opatření v oblasti SPS, SPU v společnosti jedné osoby. Komisařka Jorová naznačuje, že jsme připraveni spolupracovat s konkrétním návrhem, který patří do pravomoci ministru spravedlnosti, ale má také svou část v pravomoci ministru financí, zejména pokud jde o DPH. Otázka koordinace, co se týče změn daňových zákonů. Deset let sleduji spolupráci na této úrovni. A začínáme a končíme tam, kde jsem zmínil daňovou svrchovanost. Pro nás je to obrovská hodnota a pro některé je to velký problém. Daňová svrchovanost má dva má a líc, jako každá mince. A boj s egoismem jednotlivých zemí a nemusíme ani vymenovávat, je věc velmi složitá. Jen jsem skutečně přesvědčený, že po krizové období dá impuls, abychom mohli prolomit tyto staré pohledy, kde košile jako je blížší než kabát. A máme tu stále fungující smlouvy, platné smlouvy. Takže pokud chceme provést změnu, musíme změnit smlouvy. A z toho hlediska bychom měli být realističtí. A veřejný tlak a spolupráce v rámci OECD a velká práce, kterou e, Guria a další e, odvádějí na této úrovni, má své výsledky. Přes naše některé z... zaužité praxe. Děkuji vám, Pane předsedo, pane ministře, myslím, že to byl skutečně dialog velice zajímavý. Všichni oceňujeme vysokou míru ambicí vašeho programu. Přejeme vám tady hodně úspěchu a těšíme se, těšíme se na spolupráci ve velice obtížné době pro, Evropské, pro Evropskou unii, kde je potřeba vyslat eh, důvěryhodný eh, signál našim občanům. Děkuji, pane předsedo, děkuji za pozornost a ještě bych chtěl zdůraznit, že ambice nestačí a že my se skutečně eh, chceme soustředit především na spolupráci a dosahování výsledku. Děkuji vám a já zase vám přeji hezké léto. Děkuji. Dear colleagues, we move to the last point in our agenda. Vážení kolegové, přistoupíme k poslednímu bodu na programu jednání, což je stanovisko o zavedení programu na podporu strukturálních reform na období 2017 až 2020. My tady fungujeme podle článku 54 jako přidružený výbor. Pan Madrides má slovo jako náš navrhovatel na čtyři minuty. Děkuji, pane předsedo. Já a snad ani nebudu potřebovat ty čtyři minuty. Tak eh, se do toho spustím. V listopadu 2015 Evropská komise představila legislativní návrh, kterým stanovuje strukturální reformy a programy podpory na strukturální reformy na období 2017-2020. Cílem je dobrovolně aplikovat technickou pomoc na základě zkušeností z Kypru a Řecka, pokud jde o programy podpory strukturálních reform v dalších členských státech, cílem je posílit celkovou kapacitu členských států, aby se dokázali lépe připravit na provádění růstových a infrastrukturálních reform a tak reagovat na ekonomické, sociální problémy a posílit svou konkurenceschopnost, růst, pracovní místa a investice, a to díky efektivnímu využívání evropských fondů, včetně fondů strukturálních a také fondů pro nejchudší občany. Podle tohoto návrhu by členské státy měly mít možnost požádat si o podporu Evropskou komisi, cituji, ve vztahu k implementaci reform v kontextu ekonomické, procesu ekonomického řízení, zejména v kontextu doporučení pro jednotlivé země, v kontextu evropského semestru, pokud jde o provádění unijního práva s ohledem na ozdravné programy a reformy, které jsou podnikány z jejich vlastní iniciativy. Konec citátu. Typy eh, akcí, které jsou financovány eh, podle, v souladu s RSSP, tomu budou eh, prováděny školení, semináře, posouzení dopadů, budou poskytováni odborníci. Celkově půjde o 142,8 miliard eur. Tyto peníze byly alekovány z celkové položky pro technickou pomoc eh, z Fondu pro regionální rozvoj a pro rozvoj venkova. My tady souhlasíme s myšlenkou Evropské komise, nicméně Máme k tomu několik poznámek. Tento návrh eh, zprávy se soustředí na následující záležitosti. Za prvé, eh, zdůrazňujeme, že reformy v členských státech eh, by se měly soustředit na udržitelné investice, růst a kvalitní pracovní místa na teritoriální soudržnost, sociální začlenování, sociální blahobyt, rovné příležitosti, boj s chudobou a spravedlivou hospodářskou soutěž. Za druhé je třeba zdůraznit, že eh, pocit odpovědnosti za strukturální reformy musí být pocitován i na místní úrovni, na straně sociálních partnerů. To je velice důležité pro úspěšnost strukturálních reform. Za třetí, cíle by se měly naplňovat v úzké spolupráci s přijímacími členskými státy a s řádným respektem k prioritám jednotlivých členských států v souladu s národními postupy, tradicemi, sociálním dialogem a kolektivními smlouvami. Za čtvrté je třeba respektovat roli sociálních partnerů a, sociální, a občanské společnosti a zapojit je aktivně do tvorby programu, abychom zajistili, že tyto návrhy jsou eh, na míru připraveny eh, žádajícím členským státům. Za páté třeba eh, vyjasnit a posílit roli Evropského parlamentu, což zatím není v návrhu komise jasné. A poslední věc, ještě musím zmínit další dvě záležitosti, které jsou nesmírně důležité. Předně musíme zajistit, aby tento program nebyl eh, určitou motivační podbídkou, ale aby to byl spíše jenom program podpory strukturálních reform. A vzhledem tomu, že se jedná program pilotní, tak kdyby se měl přetavit do permanentního programu po roce 2020, tak je proto potřeba vytvořit zvláštní rozpočtovou položku, kdyby se vytvořil fond skutečně s vlastními eh, zdroji právě na podporu strukturálních reform. Děkuji za pozornost, už nás tady mnoho nesedí v tomto sále, nicméně přesto se těším na diskuzi. Máte pravdu, mnoho nás tu není, ale jenom ti nejlepší zůstali, takže za EPP pan Burger Balc. Děkuji, pane předsedo. Děkuji také panu zpravodaji. A paní zpravodajka, stínová zpravodajka, paní Maletič mě požádala, abych vystoupil jejím jménem a poslala mi své poznámky písemně. Takže teď tady budu hovořit jejím jménem. Evropský semestr byl zefektivněn tím, že eh, klademe důraz na omezený eh, počet výzev, ale jsou to ty nejdůležitější pro členské státy ale není možné se uspokojit čistou implementací doporučení pro jednotlivé země. CSR musíme spíše koordinovat lépe své politiky, což je hlavním cílem evropského semestru a provádět strukturální reformy, které jsou eh, naléhavě v EU potřeba pro udržitelný růst, stabilitu, růst konkurenceschopnosti a zvýšení počtu pracovních míst. Ivana Maletič eh, také uvádí, že členské státy si jsou plně vědomy toho, co by měly podniknout a jaké reformy potřebují, ale povětšinou potřebují eh, při provádění opatření technickou odbornou pomoc. Pod program podpory strukturálních reform je velice důležitý, protože poskytuje státům podporu při provádění reform, o které stojíme v rámci evropského semestru. Nejedná se o program pilotní, ale o další pobídku k zrychlení implementace reform. Druhá věc, eh, domníváme se, že vytvoření nového fondu v rámci evropského rozpočtu to není v tuto chvíli pro SRSP potřeba, ale bylo by dobré zlepšit eh, synergie mezi stávajícími nástroji a rozpočty členských států a eh, rozpočtem evropským, tak bychom mohli lépe vyřešit problémy, s nimiž se EU jako celek potýká. A za třetí, je potřeba moderní přístup k evropskému rozpočtu a posílení souvislostí mezi jednotlivými politikami. Například politika soudržnosti ta značně mění svou podobu v období 2014 až 2020 oproti minulému období, konkrétně z hlediska investic do rozvojových politik. To je nástroj, který nám může nabídnout podporu pro SRSP a splnění cílů CSR harmonizace operačních programů, to je také potřeba na národní úrovni. V rámci cyklu evropského eh, semestru je potřeba takto přispět eh, k naplnění stanovených cílů. Pokud jde o, o prostředky ze strany EU, tady podporujeme konferenci předsedů a přidržíme se eh, v našich přidělených pravomocích. Děkuji, říká pan předseda. Zdá se, že už tady další potenciální řečník není, takže ještě jednou pan zpravodaj. Děkuji, pane předsedo. Já bych už jenom řekl, že mě informoval pan Lange, že bohužel bude muset eh, odejít. V podstatě už nemám, co bych řekl. Cením si toho, že jsme dialog zahájili a těším se na zajímavou diskuzi. Už nemáme navíc tedy moc času, protože začínají letní prázdniny, ale přesto budeme úzce spolupracovat a na tu spolupráci se těším. Thank you very much. Uh, the... Děkuji vám. Kalendář lhůta, první listopad pro podávání pozměňovacích návrhu, pak zvažování 10. až 11. říjen, pak hlasování 9. listopadu. A tímto uzavírám toto zasedání. všeji vám vše nejlepší do léta, krásné léto. Eh, odpočněte si a pak už 31. srpna musíte být fit, protože v 9 ráno začíná naše další zasedání. Děkuji.